Dobro jutro, drage kolegice i kolege. Nastavljamo sa sjednicom odbora za vanjske... Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Pojďme zahájit pokračování schůze výboru pro zahraniční záležitosti. Včera jsme pozměnili eh, pořad jednání a dneska tedy začneme rozpravou o zprávě o pokroku eh, Černé hory za rok 2014 zpravodajem eh, je kolega Tanok z EKR. A jak víte, Černá hora prochází fází vyjednávání, dosáhla dobrých pokroků v rámci těchto vyjednávání a pokud eh, a Černá hora je jediným, jedinou eh, zemí v tomto regionu, která otevřela konkrétní kapitoly Čili Černá hora má v regionu vlastně svého druhu vedoucí roli a určitou odpovědnost v rámci mezinárodní spolupráce, ale také v rámci eh, vnímání procesu rozšiřování EU. Eh, víme, že klima v oblasti je velmi eh, polarizované a je nutné ještě pokračovat v těchto snahách v rámci správní a justiční reformy v boji proti korupci a také co se týče otázek eh, mediálních, otázek svobody, eh, svobody slova eh, a, a svobody žurnalistů. Náš zpravodaj ve své zprávě zmínil jak pozitivní, tak i ty méně pozitivní aspekty eh, v souvislosti s přistoupením Černé hory. Tedy kolega Tenok má slovo, prosím. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Jak jste právně podotkl, Černá hora dělá pokrok v procesu přistupování k EU a podstatě nyní je to jediná země v regionu západního Balkánu, která zahajuje, otevírá kapitoly, vyjednávací kapitoly. Z těch 35 kapitol o evropských AKY dvě byly provizorně uzavřeny a 16 zahájeno, včetně těch klíčových 23 a 24, které se týkají trestní justice a e, dalších, e, a kromě těch čtyřech, které byly zahájeny minulý týden. Kapitola 31 o společné zahraniční politice a obrané bezpečnostní politice, ta také byla zahájena. A zde chci především vzdát hold Černé hoře, e, která se skutečně velice angažuje a e, Černá hora na rozdíl od Srbska e, již sladila svoji pozici s členskými státy EU, pokud jde o ekonomické sankce vůči Rusku v reakci na situaci na Ukrajině. A stejně tak Černá hora podporuje i koalici proti státu ISIS a i přijala zákon, který kriminalizuje ty občany z Černé hory, kteří se rozhodnou, že se zapojí do skupin džihadistů. To je problém na západním Balkáně, jak víte, a především eh, se to týká Albánie a Kosova, ale také i pár lidí z Černé hory se to týká. Pokud jde o služby vnitřní bezpečnosti, tak ty eh, k mému překvapení i monitorují asi 300 eh, obyvatel Černohoru, Černé hory, kteří jsou podezření z této teroristické činnosti. A teď pokud jde o zahraniční vztahy, i e, Černá hora aspiruje na členství v NATO a já, jsem, já vítám e, připomínky pana Rasmusena, kdy on se vyjádřil k tomu, že i v roce 2015, to, tento rok, by mohla být Černá hora vyzvána k členství. Nicméně je třeba, aby Černá hora vyvinula větší úsilí, aby více přesvědčovala občany o tom, že stojí za to být členem NATO. Justiční reforma to je součást celkové strategie justice v oblasti justice. Zde vláda přijala dokument, který stanovuje program na rok 2014 až 2018 a volby Nový parlament zvolil nového, eh, nového nejvyššího státního zástupce, což je eh, zase známka toho, že se Černá hora k tomuto zavazuje. A teď pokud jde o soudnictví, eh, zde je třeba, aby Černá hora eh, vyvinula větší úsilí mm, směrem k větším reformám eh, v oblasti soudnictví, soudců, disciplinární kázeňské řízení a podobně. Dále, Svoboda tisku, to je pořád problematická otázka. Je třeba ale kvitovat, že je zde málo incidentů, ale došlo k eh, útokům na novináře a eh, média, což je nepřijatelné. Tyto incidenty hm, jsou problematické a mají negativní dopad eh, na kulturu samocenzury tisku. Dále zástupci médií se snaží i teď nyní revidovat své etické kodexy, což je pozitivní krok, ale je třeba, aby vláda také více činila v této oblasti. Teď pokud jde o širší společnost v Černé tak zde hodně pracovali na legislativě mm, ohledně diskriminace vůči některým menšinám, to ano, ale je třeba, aby udělali ještě více kroků, aby se to stalo realitou v terénu. Nyní i zde, e, i, e, zde existuje velice nízký počet romských studentů na školách, protože zde existuje pořád e, nenávist učiním, nebo i zde je problém s skupinami LGBT, takže zde občanská společnost by měla dělat více, aby legislativa se stala realitou. A v zásadě Černá hora je dobrým příkladem západního Balkánu a je to hezký příklad akces, přístupového procesu procesu. A já jsem byl zpravodajem v tomto parlamentu i v předchozím parlamentu a zde třeba, aby ještě napříč politickým spektrem se šířila tato kultura, aby se existoval konsensus mezi vládou a opozicí, takže to ještě je třeba vypracovat tam. A dále moje zpráva hovoří i o tom, že je třeba i, aby e, efektivně implementovali strategii spojenou s přístupem k EU. Já jsem přesvědčen, že Černá hora toho je schopna. Černá hora je malým, prosperujícím státem, který má před sebou zářnou budoucnost a je to good story, jak jsem řekl. A já jsem velice rád, že jsem byl zpravodajem. Děkuji. Hvala lijepa kolega Tanok. Lijepo je. Děkuji mnohokrát kolegu Tanokovi. Je mm, hezké slyšet, že země, která se snaží stát se součástí Evropské unie, eh, je takhle eh, úspěšná. Eh, nyní Richard Howe za Eh, vedoucího mm, jménem eh, šéfky delegace eh, pro Černou horu. Prosím, pane Halade. Děkuji, já omluvám kolegyni, která nemůže zde být a ona mě požádala, mm, abych vystoupil a abych řekl panu Tanokovi, že ona vítá jeho návrh zprávy a říká, že je vyvážená a Pozměňovací návrhy, které hodlá předložit, budou víceméně v souladu s duchem zprávy. Budou se týkat některých detailů pouze. Ještě pár poznámek za mě teď. Skutečně Černá hora sehrává velkou roli v širším regionu a přistoupení této země eh, eh, bude mít, eh, je třeba vidět v tom širším kontextu celého regionu. A i v Černé hoře došlo k protestům, když pan Tači navštívil e, mm, mm, mm, To zemi, což bylo trochu varující, takže bychom měli více apelovat na Černou horu, aby e, v podstatě se více tedy snažila, aby šla více tou cestou přistoupení a dále i ten přístupový proces by měl se stát eh, prioritou a i se stal prioritou našeho parlamentu. Zde my vítáme tu eh, zprávu o pokroku a především eh, vítáme, že Černá hora přijala antidiskriminační politiku, která je v souladu s evropským AKY, ale chceme také, aby mm, i v zemi se posílila role veřejného ochránce práv a i i e, tedy ten pochod e, e, lidí LGBT byl úspěšný. Zde pořád to byl problém, tedy pro následování těchto osob. Pokud jde o postižení lidí s postižením, zde také třeba udělat hodně práce, především mm, zde mm, Eh, eh, eh, zde tedy, zde tedy je třeba, aby vláda vystupovala efektivněji, třeba pokud jde o sankcionování za porušení diskriminace těchto osob. A myslím si, ale všechno toto mm, určitě Eh, pan Tanok bude akceptovat a bude vstřícný vůči těmto bodům a já se těším na dalším vyjednávání o této zprávě. Hvala lepa kolega Hovit. Děkuji kolegovi Hovitovi a nyní eh, dáme slovo stínovým zpravodajům za EPP pan Kukan místo pana Kovačeva. Děkuji. Eh, eh, zde eh, stínový zpravodaj za EPP zde není, takže já předložím jeho poznámky. Za prvé chci poděkovat zpravodaj za dobrou práci. <coughs> Zpravodaj správně říká, že Černá hora je hlavní zemí, pokud jde o proces přistupování a proto nese svoji odpovědnost v regionu za celý ten proces rozšiřování. klíčové slovo zde je důvěra. Důvěra je důležitá, protože zde existuje celá řada nevyřešených případů a kaos, mm, mm. jako například bankrot eh, banky Ponkrolici, potom zneužívání veřejných prostředků finančních pro eh, účely politických stran, potom korupce a eh, násilí na novinářích. To ohrožuje nezávislost institucí a to ohrozuje, ohrožuje i ekonomiku. To je třeba řešit tedy. Veškeré politické strany by měly se více snažit, aby šířili vzájemně důvěru i důvěru investorů a médií. A k poslednímu bodu je politování hodné, že incidenty a zastrašování vůči novinářům stále pokračují. Nezávislost médií by se měla stát prioritou, protože to je lakmusový papírek pro demokracii. Zde došlo k určitému pokroku při přijímání nové legislativy v oblasti soudnictví a justice. Chci zdůraznit, že přístup Evropské unie se zaměřuje na kvalitu a ne na rychlost. Tolik. A dále je třeba zaručit nezávislost soudnictví a je třeba tedy zreformovat toto ve e, v smyslu kapitol 23 a 24. A je třeba zajistit reálnou implementaci tohoto. Dále projevy nenávisti, a to především vůči různým etnikům a náboženským skupinám. To je třeba také vzít v potaz a vláda by se měla snažit o prostředí tolerance a vzájemného porozumění zde vítám mm, mm, mm, zavedení skutkové podstaty vůči e, trestného činu účasti na aktivitách džihádu. Dále vítám ten fakt, že Černá hora i sleduje e, kurz Evropské unie, pokud je o krizi na Ukrajině a sankce. Nakonec připomínám i nedávné, nedávné slyšení ve výboru s ministry zahraničí zemí západního Balkánu. Je evidentní, že v některých zemích regionu zde ignorují naše doporučení. A Černá hora ale e, naopak ta spolupráce to spolupracuje, Černohora spolupracuje velice dobře v oblasti odborné i politické a já doufám, že to bude pokračovat, že Černá hora bude brát v potaz naše doporučení, tak aby se vyřešili tam e, ještě stávající problémy. Černá hora e, bude úspěšným příkladem, pokud e, vše toto vezme vážně a bude řešit. Děkuji kolegovi Kukanovi a Slovo dávám eh, panu eh, Dolakisovi za SND. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za odvedenou práci a za zprávu, kterou předložil. Černá hora opravdu dosáhla významného pokroku také v souvislosti se schválenou legislativou a s akčními plány a výsledky přístupových vyjednávání 16.12. ukázaly, že eh, teď eh, mohou být otevřeny nové kapitoly 28 ochrana spotřebitele a eh, další kapitola celní unie. Eh, v práci na tomto se musí pokračovat. Samozřejmě eh, také se to týká veřejné zprávy a legislativy v oblasti médií. To jsou oblasti, na které je třeba se zaměřit eh, naše usnesení odráží správným způsobem probíhající snahy a je důležité, aby tato reformní dynamika v Černé hoře se nezastavila. Důležité je také, aby se zde bojovalo proti korupci a musíme vyzvat eh, úřady v Černé hoře, aby se zaměřili také na eh, odstraňování sociálních nerovností a nezaměstnanosti na boj proti daňovým, eh, daňové kriminalitě je třeba podpořit také malé a střední podniky tím, aby se mohly eh, zapojit do evropských programů. Eh, také ochrana životního prostředí je dalším tématem, které je třeba zdůraznit, protože potřebujeme růstový model, který bude zároveň ekologický. Další aspekty, které by bylo třeba zařadit eh, do této agendy, je spolupráce s Europolem, Eh, kontrola bezpečnosti na vnějších eh, hranicích eh, a přispění ke, ke společné bezpečnostní a obrané politice, protože Černá hora hraje důležitou roli na západním Balkáně. NATO je strategickým partnerem Evropské unie, ale přístupová jednání s NATO se v tomto textu nijak neobjevují. Tady se mluví pouze o vyjednávání s Evropskou unii. A já bych eh, rád upozornil na to, že samozřejmě eh, zákony a akční programy jsou velice důležité. Evropská komise i členské státy by měly podpořit mm, Černou horu v jejím úsilí v oblastech, o kterých jsem právě mluvil. Takže doufáme v další dobrou spolupráci. Hvala lijepa kolegi Lakis. Děkuji vám. Děkuji, eh, že jste eh, upozornil na Černou horu v souvislosti s NATO a nyní Jozo Radoš za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, jménem ALDE gratuluji kolegu Tanokovi Eh, k té vynikající vyvážené zprávě, která eh, neopomíjí ani eh, problematické oblasti a kroky, které je třeba udělat a současně upozorňuje na dosažené úspěchy. Právě v oblasti justice a všeho, co se v, justi, v justici podařilo, to je tady zmíněno, eh, byl zřízen eh, zvláštní eh, vyšetřovací výbor pro válečné zločiny, agentura proti korupci, Eh, úřad nejvyššího státního zástupce, eh, byla upravena práce soudců a státních zástupců obecně. To jsou všechno důležité věci, ale aby eh, došlo opravdu k nezávislosti justice, to bude ještě nějakou dobu trvat. Ty instituce, které byly zřízeny, ale každopádně k tomuto cíli Eh, povedou a přispějí k němu. Já doufám, že v průběhu naší rozpravy a v rámci tohoto usnesení přispějeme k vytvoření pozitivní atmosféry, tak aby tato efektivní změna justice um, opravdu v Černé hoře eh, byla úspěšná a fungovala. A eh, Černá hora v souvislosti s NATO. Členství v NATO je strategický zájem nejen Evropské unie, ale e, západního světa obecně. Bylo by dobré, kdyby všech celé východní pobřeží Jadranu e, bylo e, členem NATO, protože prostřednictvím Rady bezpečnosti se snaží Rusko prosazovat své zájmy a Eh, tyto tendence spochybňovat, eh, tedy eh, i tendenci mm, ke vstupu Černé hory do NATO. Přestože podpora Černé hory v tom, aby přistoupila k NATO, je mnohem nižší, nežli v, v jejich snahách přistoupit do Evropské unie, myslím si, že i toto je další oblast, na kterou bychom se měli zaměřit. Není to jenom úloha členských států, Eh, dokonce těch relevantních členských států, je to eh, úloha všech členských států. A myslím si, že bychom zde měli uvést ještě eh, jednu věc, která bude zmiňovat také odpovědnost Evropské unie. Evropská unie totiž svou prací může, svým přispěním může také urychlit přistoupení Černé hory k NATO. Děkuji. Já děkuji kolegu Radošovi. A nyní Kristian Préda. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za vynikající zprávu, kterou připravil. On má dlouhou zkušenost s touto zemí a také chci i uvítat významný pokrok, který učinila Černá hora na své cestě k Evropské unii Rozhodnutí zahájit čtyři nové kapitoly mm, v prosinci, to mě skutečně potěšilo. A mm, to určitě díky velkému pokroku Černé hory, země, která e, se stala v roce 2010 kandidátem. Chci upozornit na dva aspekty, které jsou podle mě zásadní. Jednak, když jsme slyšeli od kolegy. Jde o boj proti korupci. Myslím si, že je důležité, aby vláda eh, založila novou protikorupční agenturu, ale také, ještě možná důležitější, je, aby právě tato eh, nová agentura měla prostředky pro tuto činnost. Bez prostředků nemůže být užitečná v boji proti korupci. Určitě toto by situaci ještě zhoršilo pak. Dále, <clears throat> takže to je první bod a druhý bod, to se týká svobody tisku. Eh, o tom se tady v posledních dnech hodně diskutuje a bohužel je třeba si připomenout, že v demokracii novináři e, dělají svoji práci nezávisle a bez vlivu zvnějšku. Zdá se, že v Černé hoře však pořád ještě jsou novináři, kteří čelí nepředstavitelnému nátlaku zvnějšku a někdy E, to jde až k, k násilí, což je politování hodné v zemi, která e, aspiruje na členství v Evropské unii. Je třeba tedy, abychom vyjádřili naše zneklidnění nad tímto faktem a abychom žádali po vládě, aby efektivním způsobem chránila novináře, kteří dělají svoji práci. Děkuji. Hvala lijepa kolega Preda. Děkuji kolegovi. A to byla tedy, to, to byly příspěvky eh, do diskuse, kterých nejprve vypadalo, že jich bude málo, ale já teď už musím uzavřít seznam řečníků, už nepřijímám další přihlášení. Kolegi Austrevičiusu, kolegi Tokešu, kolegici Šujici, kolegi Piculi. Tako da prvo govore... Takže kolegové, které jsem uvedl, jsou na seznamu řečníků, ještě se nám hlásí eh, jeden kolega. Na závěr tedy ještě pan Jurek. Eh, teď už máme hm, půl desáté, takže já vás požádám, abyste omezili své příspěvky na jednu minutu, protože eh, očekáváme generálního témníka Ligy arabských států. To λίγο se δύο θέματα. To πρώτο αφορά την ελευθερία της Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl zdůraznit dvě věci. Jednak svobodu eh, názoru a svobodu eh, tisku. Pan Tanok na to správně upozornil, my mu děkujeme za práci, kterou odvedl. Vy víte, že co se děje v Černé hoře v oblasti svobody slova a pokud žurnalisté podlehnou nad vládě určitých médií, musí podléhat nad vládě určitých médií, tak e, nemůžeme mluvit o svobodě slova, svobodě tisku. důležité je, aby nedocházelo k tomu, že konkrétní osoby mají něco jakoby dohled nad e, tiskem. A druhé téma NATO. Není přeci předepsáno, že nově přistupující státy musí být také členy NATO. Ne, mm, Černá hora se nemusí stát členem NATO. E, možná, že e, to ne, bychom to nemuseli ukládat nově přistupujícím členským státům. Já vám děkuji. Pan Meserič, prosím. Pane předsedo, dovolte mi poděkovat panu Tanakovi za velmi vyváženou a vysoce kvalitní zprávu. Souhlasíme s většinou toho, co té, se v té zprávě říká. A souhlasím s paní Lonáče, která je naší stínovou zpravodajkou ovšem, která chtěla, abych vám předal poselství, které říká, že jakékoliv pozměňovací návrhy předáváme, bude to v souladu a v duchu původní zprávy. Jsou tu však dva body, které bych chtěl přece jenom potrhnout. Vítáme v odstavci 17, 17 zmínku svobody médií. Jsou důležité nové otázky, které se musí možná řešit podrobněji, než je eh, to ve stávající zprávě. A samozřejmě, protože jsem se strany zelených, bohužel není tu vůbec žádná zmínka environmentálních otázek, bylo by dobré to napravit je mnoho různých podobných otázek v západním Balkáně souvisejících s životním prostředím. Takže já to zmíním, až budeme dělat zprávu o bývalé uh, Jugoslávské republiky, republice Makedonie, protože ty problémy jsou takřka identické. Děkuji. Děkuji, pane Mesrič. Austrijevičus. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji Charlesi Tanakovi za jeho skvělou zprávu. Děkuji stínovým zpravodajům, kteří mu poskytují podporu. Černá hora, stejně jako jiné země západního Balkánu, které chtějí vyjednávat o vstupu do Evropské unie, mají šanci zopakovat úspěchy těch předchozích. Ale je to možné jedině díky kvalitě reform administrativních, společenských i hospodářských. Vítám administrativní dialog s těmito státy a vyzývám komise, aby se zaměřila i na ty nejdrobnější aspekty reform v těchto zemích. Prvně se chci více zaměřit na lidská práva na kvalitu demokracie. Neboť pokrok bez tohoto pokroku ne, nemohou tyto státy k Evropské unii připojit. Děkuji, pane Ostřovičius. A nyní pan Tekeš. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, rád bych mm, pogratuloval panu Tanokovi, protože ta zpráva je opravdu vynikající, je vyvážená. Včera večer a dnes eh, máme na pořadu jednání eh, státy bývalé Jugoslávie a některé zprávy jsme již detailně probrali a nemůžeme eh, nechávat mimo zřetel, jaké dědictví zde zanechal komunismus a válka na Balkáně. Protože eh, to dědictví je opravdu těžké a to dědictví stěžuje obecnou situaci v této oblasti a krizi celé Evropě. Komunismus a válka hmm, jsou zde cítit ještě dnes a proti tomu musíme bojovat. Já si myslím, že e, v této souvislosti je na tom Černá hora dobře. Země samozřejmě také zdědila problém válečných zločinců a, a určitou intoleranci. A v těchto oblastech Eh, má před sebou ještě mnoho práce. Pokud skutečně si přejeme, aby tyto státy Evropské unie eh, aby tyto státy někdy k Evropské unii přistoupily. Já si myslím, že Černá hora je zde určitým vzorem, určitým eh, vzorem pro ostatní, kteří chtějí přistoupit k Evropské unii. Je důležité, aby také aby se bránilo vystěhovalectví, protože bez růstu eh, bude docházet k velkému vystěhovávání obyvatelstva, k odchodu obyvatelstva z Černé hory, jak to vidíme i v jiných chudých zemích eh, eh, na Balkáně. Je tady velká nezaměstnanost a to všechno jsou faktory, které podporují obyvatelstvo v plánech na vystěhování se. Eh, hospodářství Černé hory se musí zlepšit, protože jedině tak může Černá hora plnit své vlastní závazky. Ta země eh, nesmí spustnout. Minutu. Děkuji. A ještě jednou prosím ostatní řečníky, aby se drželi té minutové řečnické doby. Děkuji. Rovněž chci poděkovat panu Tanokovi. Myslím si, že jeho zpráva velmi dobře um, pokrývá všechny důležité aspekty týkající se Černé hory. Chci se obrátit k bodu 12, kdy vyjadřujete určité obavy a žádáte přijetí opatření, které mají vyřešit některé eh, případy válečných zločinů z minulosti. Mám tady dopis od chorvatských osob, které byly za války zadržovány a které si přejí náležitou kompenzaci. Na bodu 12 musíme trvat, aby ti lidé, kteří byli zbaveni svobody a kteří se stali obětmi násilí, aby se jim dostalo očkodnění a žijou v Dubrovníku, což je jen několik desítek kilometrů od hranic s Černou horou. Přeji si, aby naši sousedé úspěšně postupovali, ale myslím si, že tyto věci se musí dořešit. Ještě je to bod 22, v němž žádáte, aby se vyřešili ještě hraniční spory s Chorvatskem a Kosovem. Prevlaka je jedna z nedořešených otázek mezi Chorvatskem a Černou horou. Myslím, že stále ještě je čas tuto otázku řešit. Myslím, že je tu určitý spor a já jsem přesvědčena, že se to podaří v budoucnu řešit. Hvala lijepo. z godine u... Já vám děkuji. V Černé hoře vidíme opravdu velký pokrok v jejich snahách o přistoupení k Evropské unii. A to je ve zprávě kolegy Tanoka velmi dobře zobrazeno, je tam velmi přesně popsána situace. Černá hora je zemí, která e, má silnou zahraniční politiku, dobré sousedské vztahy a také dobrou pozici e, v rámci Eh, přístupových vyjednávání. To se nedá říci o všech zemích z této oblasti. Důležité je, že tato země, která eh, ještě trpí eh, následky války, se zaměřuje také na bezpečnostní aspekty. Důležité je zajistit bezpečnost na Balkáně, bezpečnost na Jadranském pobřeží. Jsou zde i určité problémy, které pan Tanok také zmínil. Eh, jsou z oblasti justice, eh, korupce, eh, nezávislosti justice, to jsou oblasti, na které se musí Černá hora zaměřit, stejně jako na svobodu médií a zejména žurnalistů, kteří upozorňují na boj proti korupci eh, a na op- boj proti opozici. Je, toto jsou věci, které také ovlivňují vyjednávání. Důležitou kapitolou eh, nebo důležitou otázkou bude také Eh, Podgorica eh, a otázky sousedství v, ten, v tomto regionu. Proto eh, jsou to věci, které musíme s Černou horou vyřešit. Další kolega. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já chci také poděkovat kolegu Tanokovi, protože mm, on se v tom regionu opravdu vyzná. Je to region, který někdy pro lidi ze západu je těžko srozumitelný. Já bych rád upozornil na bod 11. V bodě 11 se mluví o boji proti eh, džihadistickým organizacím a náboženskému ehm, náboženskému extremismu. Eh, v Černé hoře, Černá hora je vlastně jakýmsi ostrovem mezi zeměmi, které mají s tímto problém a eh, je mm, tedy, eh, jsou tady otázky sporu s Chorvatskem eh, v této souvislosti, které by se měly také vyřešit. Eh, kolega, kolega Jurek dále, prosím. Uwagi generalne dotyczące regionu najszerzej rozumianego właściwie większości. Pane předsedo, já mám dvě takové obecné připomínky k tomuto regionu obecně. Jednak mluvíme tady o různých eh, našich politických požadov, požadavcích, například se týkají také LGBT komunity. A mluvíme o tom tak, jako kdyby eh, v Chorvatsku neproběhlo referendum, nebo Eh, jako bychom takové hnutí neměli i ve Francii. Já si myslím, že bychom eh, se tím měli zabývat eh, seriózně a nevytvářet tady nějaký strukturální tlak na někoho, kdo třeba politicky smýšlí jinak. A druhá věc, také obecný aspekt týkající se všech států. Pokud mluvíme o státech postkomunistických, tak bychom možná eh, neměli eh, tady revidovat eh, dějiny 20. století v Evropě. A zavádět sem nějaké nové rozdělování. Myslím si, že v institucích je eh, často problém, že tady vzniká nějaká nová eh, nespravedlnost. Pokud eh, se mluví o zemích bývalé Jugoslávie, i tady samozřejmě je stále ještě patrný problém s dozvuky války a ten problém mm, se často odsouvá stranou a nebo se na něj dokonce úplně zapomíná. Děkuji. Já vám děkuji. Vy jste eh, vlastně přišel s takovou otázkou, která eh, je nad rámec eh, této zprávy. Já bych teď rád dal slovo ještě zástupci komise a potom zpravodaji. Ano, děkuji vám, pane předsedo, za, za slovo. Několikrát zaznělo, že Černá hora pokročila nejdál v integračním procesu a to potvrzuje i to, že rozhodnutí zahájit vyjednávání před dvě a půl lety bylo správné a potvrdilo a nasměrovalo tuto zemi v jejím evropském směřování. Samozřejmě i tady jsou určité nedostatky a výzvy a náš mandát spočívá v tom, abychom zajistili, že e, pokrok v technických jednání jde ruku v ruce s pokrokem na poli e, právního státu a proto jsme eh, identifikovali některé priority, například boj s korupcí, kde by mělo Montenegro eh, výrazně ještě pokročit, aby mohlo otevřít další vyjednávací kapitoly. Mohu říci, že tento proces a tento přístup byl celkově úspěšný v tom, že Černá, ho, Černé hoře se podařilo postoupit před, jak také několik eh, poslanců a poslankyň zmínilo. Je to pozitivní, ale zároveň to ukazuje, že Černá hora občas potřebuje trošku povzbudit, aby eh, opravdu maximal, maximalizovalo eh, svůj pokrok. Otevřeme, eh, otevřel se další čtyři kapitoly v prosinci, takže celkově už je otevřeno 16. Přijetí nových zákonů je nezbytnou předběžnou podmínkou dalšího postupu v eh, boji s eh, korupcí a organizovaným zločinem a můžeme očekávat a doufat, že to povede k eh, vytvoření skutečně dobrého, pevné pozice v, to, v, tomto, v této kapitole. samozřejmě chápeme, že to nejde ze dne na den, vyžádá si to určitý čas, Budeme to intenzivně sledovat, budeme monitorovat eh, celý ten proces v Černé hoře a v Dubnu spravíme členské státy. Zároveň nás čeká technická práce v dalších kapitolách, která postupuje v radě a pokud budeme svědky dalšího eh, pokroku za lotyšského předsednictví eh, na poli právního státu, tak budeme moci otevřít ještě několik dalších kapitol, rovněž týkajících se Černé hory. Děkuji. Jsme Děkuji. Tím eh, bychom měli eh, tu, Černohoru v podstatě uzavřenu. Eh, bylo otevřeno 16 kapitol, vidíme tady velký pokrok a velkou snahu eh, naplnit strategické cíle eh, i vyřešit otázky související s rozpadem Jugoslávie. A vidíme tady také úsilí eh, k vyřešení otázek válečných zločinců. Na to tady někdo z kolegů také upozornil. Děkuji ještě jednou. Já upozorňuji kolegy, že lhůta pro podávání Ehm, pozměňovacích návrhů je 27. ledna v poledne. A jinak gratuluji ještě jednou kolegovi Tanokovi k vynikající zprávě. A nyní my můžeme přejít k dalšímu bodu. Tradičně ve výboru zpravodaj se stručně ještě vyjádří, aby schrnul a odpověděl na některé otázky. Kolegu, já vím, že nemáme moc času, takže jenom stručně. Chci poděkovat novým zpravodajům, chci eh, poděkovat eh, také dalším kolegům, kteří eh, si vzali slovo. Myslím, že většina těch bodů byla ošetřena v jednotlivých odstavcích, když možná ne v té míře, jak by si přáli. Vítám další možnosti rozšířit některé, některé kapitoly, i ty individuální případy Eh, lidí, kteří mají pocit, že nebyli odškodněni za, eh, že se jim, eh, že utrpěli, trpěli válečnými zločiny, hraniční spory. Na to se s velkým zájmem ještě podívám. Pak určitá, určitý rozpor týkající se pokroku v členství s NATO. Jistě, že technicky to nesouvisí s evropským členstvím, ale je tu jistý překryv těch pravidel nutných eh, ke vstupu do NATO, takže zmínit to určitě neškodí. Kolegové z některých sousedních zemí, jako je Chorvatsko, eh, podporovali tuto zmínku, ale pan Hadži Giorgio z Kypru a ještě za SAD, myslím, že pan Andrulakis nebyl tak nadšený, že se zmiňovalo na to, ale myslím, že na tom budou trvat, bude se to muset rozhodnout hlasováním. Rovněž jsem hovořil s paní Lunáček o, ohledně těch zelených otázek. Zelená skupina má takový náhled trošku zasahovací, že eh, mohou jaksi mikrořídit eh, eh, ekologické podmínky v Černé ale já si myslím, že jsou svrchovaným státem, takže jsem nepodpořil v minulosti takové pozměňovací návrhy, ale podívám se na ně samozřejmě se zájmem, pokud je to poskytnete, ale po boj s korupcí, ehm, vláda eh, práva, potrestání válečných zločinů, ochrana menšin, jako je Roma, LGBTI a tak dále. Nezávislost soudnictví je obzvlášť důležitým bodem čl- kapitoly 23-24. To jsou všechno věci, které byly v mé zprávě um, zmíněny, ale máme tu určitý limit rozsahu té zprávy, proto jsem to někde musel vzít v bodech. Ale děkuji za vaše připomínky, těším se na pozměňovací návrhy, snad se nám podaří dospět k kompromisním návrhům a celkově si myslím, že to projde Eh, v, nebo doufám, že to projde velkou většinou a bude se to těšit široké podpoře. Děkuji kolegovi Tanokovi a nyní my můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání zpráva o pokroku Makedonie. Máme na to asi 25 minut, abychom probrali tuto zprávu, jelikož ta rozprava k první zprávě o pokroku byla poměrně dlouhá. Já poprosím, aby pan zpravodaj dostal více času, stínový zpravodaj také a ostatní méně, protože generální tajemník eh, Arabské, eh, Ligy arabských států eh, přijde, takže já vás poprosím, abyste Eh, abychom tedy eh, probrali ještě bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie. Není pan kolega Weigl, zpravodaj. Já jsem eh, měl možnost se seznámit s konkrétní situací terénu. Hovořil jsem se všech, všemi zástupci vlády, občanské společnosti, zástupci médií a dalšími. Pochopitelně, jak si asi dovedete představit situace v bývalé republice Mak- Makedonie, eh, v Jugoslávské republice Ma- Makedonie není pro nás ničím novým, je to historie, která sahá svými kořeny 50 let zpátky, takže jsem nebyl překvapen, že když jsem narazil na určité problémy, které ve zprávě zmiňuji. S tím, že zároveň jsem žasl nad otevřenou atmosférou a nadšením, pokud jde o budoucí členství eh, této, tohoto státu v Evropské unii. Chci potrhnout spolupráci a vřelé přijetí naší delegace, které, eh, kdy nám byl zajištěn vynikající program ve Skopě. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie letos vstupuje do desátého roku svého kandidátského statutu. Pokud jde o sladěvání s evropským AKI, tak je na tom nejlépe nebo nejdál pokročila. Komise doporučila radě, aby byla zahájena jednání o přístupu. Ale vždycky se pak vyskytly stejné otázky, některé z nich zásadního charakteru, které představovaly určitou překážku zahájení jednání. Makedonie nadále dobře pokročovala, pokud jde o regionální spolupráci a sousedské vztahy. Hrála konstruktivní roli ve vztahu s dalšími s kandidátskými zeměmi. Všem vztahy s Řeckem jsou nadále ovlivňovány otázkou názvu, přičemž ovšem ekonomické vztahy jsou normální. Makedonie spolupracuje s Bulharskem v obraných otázkách a vyjednávání o bilaterálních otázkách, o dobrých sousedských vztazích eh, jsou na dobré cestě. Země nemá žádné nedořešené hraniční spory ze sousedy. Parlamentní volby se konaly v dubnu 2014 s tím ovšem, že hlavní opoziční strana sociální demokrata odmítla eh, uznat výsledky těchto voleb s tím, že tvrdí, že došlo eh, k, k kupování hlasu a zastrašování médií. Ovšem OBSE odir, eh, prohlásila, že volby byly vedené regulérně, nevšimla si žádného zaujetí vůči vládnoucí straně. A já jsem dlouho hovořil se zástupcem opoziční strany o otázce bojkotu parlamentu a zdůraznil jsem, že by i pro tuto stranu měla být prioritou normalizace fungování parlamentu. A stejně jako ostatní, kdo se snažili zajevat přesvědčit, ovšem mám určité pochybnosti o výsledku své intervence. Po, elekt- po volební bojkot sociálně demokratické strany je závažným problémem, který podkopává řádné fungování parlamentu. Zdržuje to postup reform a nezaručuje také eh, dohled nad vládní aktivitou. Nedostatek politického eh, dialogu ještě více zhoršuje hluboký rozkol mezi politickými stranami. A já jsem eh, ve svých setkáních ve Skopě vždycky zdůrazňoval, že fungující, funkční parlament tedy je zodpovědností jak té vládnoucí strany, tedy ta dysfunkce, tak těch, kdo, to, kdo ho bojkotují. Proto by měli usilovat o nalezení kompromisu a překlenutí rozdílu je potřeba zavést rámcovou dohodu o hry, zejména pokud jde o zamezení diskriminaci a řádné zas, práva zastoupení. Nadále přetrvává nedůvěra, všem ehm, pokročilo se pokud jde o zastoupení menšin. Některé i menší menšiny jsou stále méně zastoupeny. Zejména Romové, kteří trpí ekonomickým a sociálním vyloučením, předsudky a diskriminací. Celkově někteří politický, eh, představ, političtí představitelé nadále používají etnocentrické formulace a, eh, a v rámci implementace v rámce eh, tady ohryt, tak tato, tento proces ještě nebyl dokončen. Legislativní proces, pos, tedy bylo dosaženo pokroku v oblasti státní zprávy a její reformy, a to prostřednictvím ehm, strategického rámce z roku 2010. Ale ještě je potřeba zvýšit transparentnost a účinnost. Ehm, Makedonie má mm, nejnižší eh, kvalitu eh, nezávislosti médií. Stále jsou tu politické a finanční tlaky, státní kontrola nad médií je problematická, je potřeba větší transparentnost, zejména při přidělování finančních prostředků například eh, v rámci propagačních a volebních kampaní. Je tu také příklad, eh, případ Košerovky, to je problematická záležitost a myslím, že by se měla eh, řešit kdykoliv a připomínat, kdykoliv hovoříme se zástupci Makedonie. Ehm, byly provedeny také reformy soudního systém, systému, akademie soudců a státních zástupců, která eh, školí a vzdělává soudní zaměstnance, byla založena a byla aktualizována, tak, aktualizován zákonník, jak občanský, tak trestní. Stále ještě dochází k selektivnímu prosazování práva vzhledem eh, k velkým politickým tlakům na průběh soudního řízení. I když teoreticky nezávislost soudnictví na vnějším tlaku je zaručena, v mnoha eh, reálných případech soudci, zdá se, nejednají nezávisle. Je potřeba zlepšit kvalitu, eh, transparentnost a nestranost rozsudků, aby nedošlo ke ztrátě veřejné důvěry. Nebudu příliš hovořit o ekonomickém eh, výkonu Makedonie, neboť tento je, ten je uspokojivý, země má růst 3,9 per annum oproti roku 2013. Míra nezaměstnanosti je stále vysoká, ale klesá. Řekl bych, že firm náhle stále vede, pokud jde o schopnost podnikat, ehm, obchodovat. A, ale vymáhání smluv je stále složité pro soukromé firmy, časté změny legislativy nadále eh, brzdí eh, obchod a podnikání, to všichni zástupci podnikatelské sféry, s kterými jsem mluvil, zdůrazňovali. Na závěr bych řekl, že Zahájení jednání je důležitým eh, tématem, když je řeč o bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Zvýší to regionální stabilitu, pozitivně to ovlivní úsilí o řešení bilaterálních sporů. Posílí se také mezi etnická soudržnost tím, že se sjednotí jednotlivé menšiny za jednotným cílem. A Také se tím eh, upevní hospodářská stabilita a zvýší zahraniční investice. Závěrem mi dovolte eh, zdůraznit, že připravenost ke kompromisu je základním předpokladem k řešení jakýchkoliv problémů, zejména bilaterálního charakteru. A nevidím žádný důvod, proč by v duchu do společného zájmu o stabilitu a prosperitu celého regionu, nemohly být přijaty nutné kroky k vyřešení té, toho problému názvu státu a dalších bilaterálních problémů s některými sousedními státy. Myslím, že je čas otevřít Makedonii dveře, eh, aby mohla vstoupit do Evropské unie. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Weigle. Kolegové, nyní vidím, že posud deset požádalo o slovo, já si myslím, že ještě další budou mít zájem asi. Máme tady takové dilema. Jednak omezit vaše příspěvky na minutu, anebo přerušit diskuzi a pokračovat s ní po té, co odejde generální tajemník Arabské ligy, protože on musí odejít v 11 hodin což nelze změnit. Takže já apeluji na vaše porozumění. E, prostě já vím, že to není běžné přerušovat rozpravu kvůli hostovi, ale je třeba samozřejmě je respektovat toto téma, které je významné a neomezovat rozpravu na 10 minut. To by bylo nefér, protože to je rozprava, kterou vedeme jednou do roka. Já se omlouvám, že jsme nemohli o tom diskutovat včera, ale to jsem nemohl ovlivnit. Pokud koordinátoři souhlasí, abychom tedy přerušili tuto rozpravu a pokračovali v ní, až odejde generální tajemník, tak to budu rád. Protože já vím, že to není moc elegantní, komfortní, já se omlouvám těm, kteří budou muset odejít potom, ale já apeluji na vaši flexibilitu. Děkuji, dobře. Takže mm, takže na e, e, schůzi se vedoucími delegací odsuneme na 11.30. I, I have... Technická připomínka. Já musím akceptovat toto rozhodnutí, ale já protestuji pro <clears throat> ti způsobu, jak vedete toto téma, protože včera jsem souhlasil, že odsuneme diskusi na dnešek a teď o podruhé se to odsouvá. Já myslím, že to je nefér nefér i vůči té zemi, o které zde diskutujeme. A já bych apeloval, abychom do budoucna mm, se chovali korektněji. Prema zemli, jste... Ano, Ivo, eh, právě z důvodu respektu vůči té zemi, o které tady jednáme, právě z toho důvodu eh, to odkládám. Vy přeci víte, že ta rozprava se neodložila kvůli mně nebo kvůli vám, ale eh, já bych svůj respekt eh, rád vyjádřil také vůči hostu, který, který je v Bruselu pouze na dva dny. Ještě jedno vyjádření a pak eh, ukončíme debatu. Pane předsedo, vy jste změnil program, aniž byste nás o tom eh, informoval předem. Já jsem žádala již včera, aby eh, Jugoslávská republika Makedonie byla probrána již včera. Nyní se ta debata odkládá ještě jednou, když se chceme k něčemu vyjádřit, kdy konečně dostaneme slovo. My také přeci eh, musíme odjíždět, takže dejte nám možnost, abychom se vyjádřili, alespoň ti dva řečtí kolegové, kteří musí z důvodu voleb odjet. Poštovaná kolegice, dnevní red je usvojen bio. Vážení kolegové, pořad jednání byl pozměněn včera. Byl eh, již včera odpoledne stanoven tento pozměněný pořad jednání, takže jste jej viděli. Eh, schůze tohoto Eh, výboru byla naplánována na včerejší odpoledne a na dnešek na celý den, to přeci víte. Takže rozprava o Makedonii může pokračovat po eh, naší debatě s mm, generálním tajemníkem Ligy arabských států a e, schůze šéfů delegací potom proběhne v 11.30. Můžete již nyní sdělit sekretariátu, že se chcete vyjádřit k Makedonii. Ale tento bod pro tuto chvíli e, ukončíme, přerušuji jej a Eh, pojďme se věnovat debatě s Nabilem Al-Arabim, generálním tajemníkem Ligy arabských států. Já bych chtěl eh, pana doktora eh, Nabila Al-Arabiho přivítat, je generálním tajemníkem Ligy arabských států. Doktore Al-Arabi, Arabská liga, Evropská unie, spolupracují eh, velmi těsně mezi Evropskou unii a Ligou arabských států eh, se dokázalo pod, m, mm, dosáhnout velkých, eh, velkého souladu, zejména v, skri, v souvislosti s krizí v Libii a s islámským státem. Ano, i podporují demokracii, jako například v Tunisku nyní. Mezinárodní společenství jako takové zdůraznilo význam toho, že je třeba vymítit hrozbu státu ISIS, eh, podporovat tedy kulturní náboženskou různorodost na Středním východě a podporovat vyhlídky na stabilitu a demokracii v tomto regionu. Boj proti státu ISIS a jakýmkoliv formám radikalismu, to znamená, že členské státy, arabské státy se musí hodně angažovat, protože pouze arabské státy by měly hrát vůči roli. Evropská unie Eh, je hlavním státem, hlavní eh, tedy eh, subjektem, který podporuje, podporuje Syrii, uprchlíkům a je největším dárcem agentuře OSN a podporuje, pod, mm, podporuje uprchlíky z Palestiny. Prostřednictvím naší politiky sousedství také mm, utužujeme vztahy a podporujeme spolupráci v oblasti politiky, ekonomiky se všemi zeměmi kolem Středomoří. Evropská unie také podporuje i uh, hospodářskou a ekonomickou stabilizaci v Iráku. Co nás velice zajímá, je právě arabská mírová iniciativa, která jednou provždy chce vyřešit palestinsko-izraelský konflikt a i e, zavést mírové řešení a normalizaci e, e, těchto vztahů. Doktore El Rabi včera vy jste se šel s paní Mogherini, eh, vysokou představitelkou mm, v rámci rady, která se konala v Bruselu. A teď vítáme tady vás my, vítáme i vaše kolegy a ambasadory. A velice rádi bychom si vyslechli vaše názory o tom, jak dále bychom mohli rozšiřovat spolupráci mezi Evropskou unii a Ligou arabských států. Prosím, máte slovo tak 10-15 minut a poté budeme mít možnost diskutovat eh, s členy výboru zahraničních záležitostí a FED. Děkuji, pane předsedo, je to pro mě velká čest a potěšení, že jste mě pozvali dnes. Evropská unie eh, je hlavní silou, která ve světě bojuje za spravedlnost a snaží se tvrdě řešit problémy a má určité představy o tom, jak bychom si přáli vidět naši budoucnost. V posledních letech jsme i viděli, jak se i zvyšuje spolupráce mezi Evropskou unii a Ligou arabských států. A po prvním zasedání mezi ministry v roce 2008 tak se zintenzivnilo tempo eh, těchto vztahů i když to nebylo takové, jak bychom si byli přáli, ale v posledních letech, především po zasedání které se konalo v červnu v Aténách mezi všemi ministry Evropské unie a všemi ministry států a eh, Ligy arabských států, tak eh, jsme vyjádřili skutečné přání zlepšit naše vztahy. Víceméně, když jsme přece sousedé a eh, všechny problémy, kterým čelíme nyní, jsou univerzálního charakteru, nejsou omezeny na konkrétní region. Takže je třeba navázat na tento úspěch a proto se těším na nadcházející zasedání, které se bude konat eh, eh, v roce 2016 a eh, rada spolupráce určitě bude tlačit na utožování vztahu. Dovolte, abych poděkoval za to, že podporujete ten princip eh, samostatného státu Palestina, ale víme, že to ukazuje, že Evropská unie se angažuje ve věci práv palestinců, ale ve věci práv všech lidí, protože to nebude mír pouze pro Palestince, ale bude to i mír pro Izraelce a pro Evropany. A vlastně poprvé po druhé světové válce v této oblasti eh, bude nastolen mír, což eh, eh, si přejí mnohé státy z důvodu sentimentu, z důvodu politických a podobně, takže my budeme se v tomto směru snažit i e, samozřejmě nadešla chvíle, aby palestinci mohli žít důstojně v míru a to platí i pro Izraelce. Ta důstojnost, důstojný život, na ten mají právo e, oba státy, bez e, toho by to vlastně ani nešlo. A řešení v podobě dvou států je řešení akceptované všude a teď je třeba aby se to, to zho, eh, zkonkretizovalo a Evropská unie eh, se v tomto směru velice snaží. Dovolte, abych řekl něco na adresu Evropské unie a jak my ji vidíme u nás, jinde ve světě vlastně. Já jsem žil 20 let v New Yorku, eh, kde jsem zastupoval delegaci Egyptu, byl jsem 8 let vyslancem eh, a zde význam Evropské unie se pořád zvyšuje. Řada e, států v Asii, v Azii, v Africe, v Jižní Americe k vám zhlíží jako na soubor států, které respektují právo a které chtějí pomáhat. Jak jste řekl, vy pomáháte hodně finančně. Syrii například i Palestině pomáháte. A vaše role se zvětšuje. Proto vás ujišťuji, že mnoho států v různých částech světa k vám zhlíží a čeká, co uděláte. Než eh, se zmíním o Libii a Syrii, tak dovolte, abych řekl pár slov o tom, co jsme nazvali arabské jaro. V této části světa po mnoho let jsme eh, zrovna neměli ty nejlepší vlády. Eh, lidé potřebovali eh, více svobody, více možnosti vyjadřovat se. A co se stalo? Nejprve v Tunisku, potom v Egyptě a jinde, je, že lidé šli do ulic, většinou mladí lidé, moje 16-letá vnučka v té době také vyšla do ulice a proč? Možná nerozuměli všemu, ale co chtěli? Chtěli sociální spravedlnost, demokracii, dobrou vládu, lepší příležitosti. A já osobně si myslím, já, že v řadě místech na světě pořád ještě jsme v období transformace, přechodu. A co se tehdy stalo? Já jsem byl minister zahraničí a já jsem jednal se řadou ministrů eh, z Evropské unie a já se pamatuju na tři eh, eh, z, východně, z východních, východoevropských států, a, a, mm, a, protože ti také prošli velkými změnami po revoluci a e, oni řekli, že to trvalo mnoho, mnoho let. Někteří mi řekli, až devět let to trvalo. Takže my jsme pořád ještě ve čtvrtém roce těchto změn, takže e, nelze vydávat nějaké úsudky. E, tady skutečně došlo k radikální změně od diktatury k demokracii a trvá, to trvá určitou dobu, takže na to nezapomínejte, až budete vydávat úsudky o tom, co se děje v této oblasti. A nyní k Libii. Libie, to je nová země. Eh, byla založena v 50. letech. Část byla okupována Brity, Itálie a kým ještě. A eh, vlastně jako stát se konstituovala hm, v 50. letech a hm, trval, ten stát trval 10-15 let a poté nastoupil Kadáfi. Kadáfi to byl hm, skutečně fenomén je to země, která byla velice eh, bohatá a neměla žádné instituce vůbec. A on tedy musel bojovat proti opozici, ale všechno to byla v podstatě eh, rodina vojáků, která proti sobě bojovala. Takže teď Libě se zbavila sice režimu Kadáfiho, ale nepodařilo se jí eh, budovat instituce. Ten záměr tam je. Já jsem byl požádán, abych tam přijel a podíval se. Eh, to bylo na konci roku 2011, eh, pokud se nemýlím. A chtěli od nás pomoc. O pomoc od EU, od OSN, od Ligy arabských států, abychom jim pomohli vybudovat instituce. Bohužel z řady důvodů, o kterých nebudu mluvit, se to nepodařilo. A nyní jsou tam dvě takové myšlenkové školy, jak bych to nazval. Jednak jedna, která věří v budoucnost Libie, Lib, Lib, eh, nelze eh, považovat Liby za extremistický stát, eh, samozřejmě tam jsou muslimové pouze, muslimské vyznání. A druhá škola, která si je mm, dost tedy extremisticky laděná, která pochází tedy od muslimského bratrstva. Ano, ale jsou to všichni muslimové, eh, tam proběhly volby pod dohledem i pod dohledem ligy, naší ligy, nic výjimečného nenastalo, proběhlo všechno víceméně spravedlivě a byl vytvořen tedy parlament 160 eh, plus členů a další měl být v Tubruku. No, ale oni tam vytvořili něco, jako bych nazval bych to Národní rada, a, a nyní vytváří vládu. Jsou tam teď dvě vlády, dvě armády a skutečně, co je třeba, aby se spojili a, a je třeba je přisvědčit o tom, že musí spolupracovat a ne mezi sebou bojovat, to nikomu nepomůže, to bude destruktivní vůči tomu, co právě zatím vytvořili. Generální tajemník OSN eh, vyslal eh, tam ambasadora, který, eh, vyslance, který tam teď působí v tomto smyslu. I naše liga tam vyslala svého vyslance, který je palestinec a má velké zkušenosti s tímto regionem a snaží se tedy vyjednat eh, spolupráci. Nikdo si nemůže dovolit to, aby opět v Libii se začalo bojovat. Bohužel tam dochází k určitým intervencím zvnějšku. A kolega Lyon, tedy z eh, vyslanec OSN nyní se snaží o to, aby to nepokračovalo a i hm, o tom bude jednat Rada bezpečnosti, která hm, případně přijme rezoluci proti komukoliv, kdo se bude chovat takto tedy teroristicky. Panuje se takové přesvědčení, že Libie možná snad už je na správné cestě. Syrie to je velký problém, to je země, která je jednou z nejstarších na světě. Já nejsem historik, ale říká se, že Damašek a eh, nevím, možná, že ne, jak tady kolebkou všech měst, ale Syrie eh, přispěla hodně světové historii a mm, jako země byla zničená, což je politování hodné a skutečně mě z toho bolí srdce, když vidím, jak tato země je teď zničená. Spousta uprchlíků, 13 milionů uprchlíků a vysídlených osob, které trpí. Vy také zde jste akceptovali některé z nich a vy velice štědře pomáháte syrským uprchlíkům a také i palestinským uprchlíkům, to jsem také měl zmínit. Opět platí však, že tam eh, jak si vstupuje celá řada sil z vnějšku, Irán, Hezbollah, a i a vy a Rusko, které se snaží chránit syrský režim. No, je snažíme se realizovat to komuniké z Ženevy z roku 2012 první ženevské konference, to pořád platí i teď. Rozhodnutí o budoucnosti Syrie by mělo být v rukách Syřanů, to se tam píše. Syrie potřebuje vládu i opozici, která eh, bude jednat, eh, mm, vytvoří se mm, nějaký přechodný režim, vláda a rozhodnou se o své budoucnosti. Bohužel v roce 2012 se jevilo, že to možné bylo, ale od několik měsíců na to ne, protože se do toho vložil Irán, který poskytl obrovskou vojenskou i ekonomickou podporu. A najednou vidíme skupiny jako Nosra a další, které komplikují celou tu věc. Jenom bych chtěl říct jednu myšlenku. Co potřebujeme? je zamyslet se nad budoucností Syrie. To je to, co chce většina lidí, včetně těch 13 milionů zahraničí. A oni by chtěli mít vládu, která bude reprezentovat Syřany. Dnes jsou určité indicie. 22. v Káhyře by mělo dojít k zasedání, další schůze by se měla konat v Moskvě 26., kdy se sejde všechna ta opozice v roce 2012. 1. a 2. července jsme jako liga pozvali 250 eh, Syřanů, tedy zástupců všech frakcí, všech sil opozice, sešli se na dva dny a přijali dva dokumenty o budoucnosti Syrie, no a potom začali zase se hádat. A nyní Egypt a Rusko se snaží spojit, dát dohromady opozici. Rusko se snaží o to dát dohromady i vládu a opozici, což by bylo dobré, kdyby se podařilo. A zároveň i Misura se snaží eh, o eh, příměří 1. dubna 2012. Již tedy e, jsme napsali Radě bezpečnosti, aby e, rozhodla o příměří, ale hm, protože ty boje znamenaly co 200 tisíc mrtvých, spoustu zraněných a Rada bezpečnosti nejednala a žádné příměří, což je hm, škoda. A to je něco, co nechceme, aby se někdy opakovalo do budoucna. Většinou, když je tolik mrtvých, tak Rada bezpečnosti intervenuje a nařídí příměří. Tady přece nese odpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost, ale bohužel jeden ze stálých členů si to nepřeje, takže žádnou rezoluci Rada bezpečnosti nemůže přijmout. jako Evropská unie, já si myslím, že bychom měli se zamyslet nad tím, že bychom měli eh, zařídit, aby veto eh, se nemohlo aplikovat eh, ve všech případech. Proč by se mělo právo veto, veto aplikovat na třeba humanitární pomoc či na mm, rozhodnutí o příměří? A nyní možná ty projekty, které bychom chtěli realizovat s Evropskou unii. Včera eh, s vysokou představitelkou Federikou Margerini jsme jich podepsali několik. Děkujeme Evropské unii za to, že nám mm, mm, pomáhá tedy vytvořit eh, krizovou jednotku v Egyptě. Uh, it stops by itself. So we are... Takže eh, jsme velice vděční za toto za toto spolupráci mezi Evropskou unii a Ligou arabských států. Eh, realizujeme společně řadou projektů a já doufám, že se to zvýší ještě do budoucna. Teď asi bych měl skončit a budu čekat na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám pane generální tajemníku. A slovo dostává paní Alio Mari, která také je v těle naší delegace pro arabský poloostrov. Prosím vás, těch 10-12 kolegů, kteří eh, požádali o slovo, mluvte maximálně minutu, minutu a půl, abychom byli korektní. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi poděkovat panu generálnímu tajemníkovi Arabské ligy za tato slova, eh, za tento projev, který byl výstižný a eh, vyčerpávající a já mu chci položit několik otázek. První se týká Evropské unie a eh, členských států Arabské ligy. Pan generální tajemník je zkušený diplomat. Takže nehovořil o tom o tom, co se říká v některých arabských státech. To znamená, že neschopnost západu při řešení některých konfliktů vedou k tomu, že je Západ a Evropská unie považovány za v podstatě e, mimo jakoukoliv e, možnost nabídnutí řešení. Takže co vlastně konkrétně kromě těchto hezkých slov a finanční pomoci eh, pro uprchlíky očekává Arabská eh, liga od Evropské unie. A dále, po eh, arabském jaru se chci zeptat, jaký je nyní pocit, jestli je to pocit pokroku nebo naopak spíš frustrace mladých lidí, to znamená to, co se změnilo v porovnání se stávající situací Tunisko, Egypt ale další věci, kde se něco děje, je Kuwait a další země eh, Perského zálivu. Chci se zeptat také na rivalitu mezi kmeny a na náboženská, eh, náboženská napětí. A kromě toho, pane generální tajemníku, se chci zeptat, jestli eh, byste chtěli mít nějakou, jestli myslíte, že můžete mít nějakou roli v tom, co se děje v Evropě, to znamená určitá eh, importace odmítání určitých hodnot a e, snahy dovážet, rozšířit tedy konflikt mezi západním světem a arabským světem, což je něco, co někteří předvídali od roku 2001. Děkuji vám. Je, je, nás, je nás 16. Takže prosím, buďte solidární, korektní minutu, minutu 15 sekund, aby měl pan generální tajemník dost času na odpověď. Pan Howitt. Děkuji. Jen velmi rychle. Jednak, myslím, že souhlasíme, pokud jde o to, že arabské jaro, jak si uvízlo na, na mělčině, ehm, můžete říci, co můžeme udělat společně abychom podpořili reformní procesy. Za druhé, je jasné, že pokud jde o Syrii, ISIS a některé jiné konflikty v regionu, že je tu finanční a jiná podpora islámského státu a dalších aktérů z, z některých islámských států, možná se znalostí vlád nebo bez, ale je to každopádně z jejich území. Co může Arabská liga dělat, aby řešila tento problém? Dále, Eh, uznání Palestiny. Bylo to poměrně eh, jednoznačné a široké usnesení přijaté velkou většinou. Ale je tu eh, určitý problém, jak získat skutečnou spolupráci ze strany palestinské. Co s tím může Arabská liga udělat? A jak to vypadá s lidskými právy? Jsme znepokojeni. Případy jako Raif Badawi v Saudské Arabii, Nabir Rachab, Bahrajnu, Možná se nevyjádříte k těmto případům, ale prosím, řekněte něco obecně k otázce lidských práv. Pan Tanok. Děkuji. Vítejte jménem EKR. My jsme třetí největší strana konzervativců a reformistů v tomto této sněmovně. Já jsem první, kdo musí uznat, že Arabská eh, liga plní důležitou roli jak instituční a my ji vítáme jako jeden z prvků, ehm, který má řešit hrozby mščelí arabský svět, které se překrývají s bezpečnostními zájmy eh, Evropské unie a eh, Západu, včetně boje s mezinárodním terorismem, džihadistického typu obzvlášť. Ale mám některé obavy, chci trošku navázat na to, co řekl pan Howitt, že někteří členové Arabské ligy nebyli příliš užiteční, pokud jde o, o tuto otázku. Nechci teď jmenovat, ale máme e, poměrně silné doklady o tom, že některé z těchto států podpor, podporovaly e, některé extremistické skupiny a hnutí, třeba v Libii, což de facto přispívá k rozdělení země. a také podpora skupin jako je Al-Nusra v Syrii, které pak přispěly ke, ke vzniku celého jevu is, islámského státu v Syrii a v Iráku. Takže by mě zajímalo, co víc můžeme udělat, abychom eh, drželi na úzdě některé vlády tak, aby neposkytovali pomoc těmto extremistickým eh, hnutím. Dále, jak se díváte na roli Turecka? Turecko podle mě míří v mnoha ohledech špatným směrem. Rozsáhlá eh, obvinění tisku, že tajné zpravodajské služby Turecka podporovaly džihadistické eh, hnutí v Syrii i v Iráku. Jaká je vůbec vazba mezi vládou pana Erdogana a Arabskou ligou? Děkuji a nyní prosím paní Šakem. Děkuji vám, pane generální tajemníku, vítejte. Vy jste poukázal na význam eh, evropského eh, příkladu a eh, vedení, pokud jde o jasné prosazování spravedlnosti. Samozřejmě v arabském světě je ta mentalita, kdy jaksi vítěz bere vše, což často vyvolává krve proletí. Včera jsme byli svědky memoranda porozumění mezi Evropskou ligou a Evropskou unii eh, o boji proti terorismu a já chci navázat na argumenty eh, kolegu. Jak zajistit, aby tato spolupráce nešla na úkor respektování lidských práv a právního státu, aby to nebyla pouhá záminka k zapomínání velmi důležitých eh, zásad, jako je spravedlivý soudní proces respektování prá, státu práva. Já myslím, že je na místě, abychom více respektovali lidská práva, abychom nezapomněli na um, všechno, co přinesla revoluce, jako například ve vaší zemi. Taky by mě zajímalo, co, může, co je možno dělat, abychom zabránili pomoci, ať už ze strany států nebo bohatých eh, jedinců v těchto zemích, jak zabránit jejich podpoře islámského státu a dalších hnutí. Myslím, že ohledně toho panuje mnoho obav. A dále humanitární potřeby v mnoha státech. Co se dá dělat, aby sliby zpřístupnění, zdrojů byly realizovány? Paní Lochwieler. Thank you, Chair, and welcome. Děkuji a vítejte, pane generální tajemníku. Mám otázku týkající se organizací pro lidská práva je stálý, stálá komise pro lidská práva, která eh, připravila Evropskou eh, arabskou, list, tedy arabskou listinu lidských práv, dále eh, Arabský výbor pro lidská práva, který připravuje zprávu o různých zemích, jeden stát ročně, jaký je jejich plán na rok 2015. Bylo povzbudivé, že v loni v září byl přijat status Arab, statut, statut Arabského soudu pro lidská práva. Ale jsou tu také významné kritiky, například to, že vlastně jednotlivci nebudou mít e, žádný přístup k tomuto soudu ani možnost ovlivnit jmenování soudců. Zajímalo by mě vaše reakce. A dále k Libii. Vy jste řekl, že možná může pokračovat ten dialog, na kterém se všichni shodneme, ale existuje schoda v Arabské lize? Kastel? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže mm, zde jsem chtěl zmínit eh, bod, o kterém jsme již slyšeli, to znamená vliv ze strany eh, jiných zemí či soukromých eh, subjektů, které tam poskytují finance. Tady mám na mysli jak Líby, tak Sýrii. To je otázka, ale i takové přání, přání které chci vyjádřit. Zde je třeba, abychom vyjádřili jasnou pozici k tomuto a je třeba i intervenovat konkrétními sankcemi vůči těmto státům. Bohužel státům, které se snaží interferovat, ovlivňovat. A potom ještě bych chtěl zmínit další téma, které se tady ještě neřešilo, a o, o to znamená jak to vidíte s tím dramatickým vývojem, ke kterému dochází v této zemi. A děkuji za tuto možnost si s vámi vyměnit názory. Děkuji, pane generální tajemníku, velice eh, stručně. První otázka, eh, ta vyplývá z takového pozorování. Eh, samozřejmě ne všichni Eh, eh, mešity propagují džihad, eh, ale všichni teroristi většinou mm, mm, jak si prošli nějakými takovými mešitami tady. A Liga arabských států, která velice štědře, správně podporuje vývoj mm, těchto kulturních center, včetně mešit. A co hodláte udělat tedy, abyste nějakým rozhodným způsobem řešili tento vážný problém, protože je zde riziko, že podstatě se bude stotožňovat islám s terorismem pak. A druhá otázka. Otázka e, těch e, přistěhovalců, jejich tragédie. Často z arabských oblastí jsou a kteří umírají za dramatických e, okolností na moři, tak to je velký humanitární problém. A Liga nemyslí si, že kromě Středomoří také i tedy v těch zemích, odkud pochází, Hm, takže tam tedy eh, by se měla vytvářet nějaká centra třeba pod, eh, hm, nebo v kompetenci eh, červeného půlměsíce. A, hm, takže hodlá Liga arabských států intervenovat, abychom skoncovali s tímto masakrem a masakrem i křesťanů, kteří jsou pronásledováni v řadě těchto zemí. A zde jsme viděli různé tragédie, třeba tedy křesťanů Kobány a to nám ukazuje, jak ta situace je velice vážná. Děkuji. Um, uh, Děkuji, pane generální tajemníku, za váš projev. Myslím, že většina otázek, které jsem chtěl položit, již tu zazněly. Ty nejužihavější. Já chci pouze potrhnout některé z nich, aby vám bylo jasné, jak důležité to je. My v našich zemích nyní vedeme eh, hluboké debaty Části naší veřejnosti ohledně tedy eh, toho, jak hodnotit islám. Myslím, že to řekl i předřečník. Je eh, velmi velice důležité. Nejenom na úrovni politických eh, deklarací, ale aby se Arabská liga distancovala od terorismu já myslím, že to je to zneužívání vašich eh, svatých eh, písem ze strany těchto teroristů. Já myslím, že ale zejména, a vy jste v neutrální pozici, kde můžete oslovit všechny arabské státy, musí existovat jasný závazek zastavení, zamezení financování jakýchkoliv takovýchto skupin. A dále, a to je něco, co my z vnějšku nemůžeme udělat, přál bych si, kdyby bylo možné, aby Arabská liga svolala nějakou eh, vysokou, nejvyšší eh, náboženskou konferenci eh, sunnickou, protože je to hlavně sunnický, tedy problém se mi zdá, aby se jasně řeklo, co je správně a co je špatně. aby nikdo nemohl nelegitimně se odvolávat na vaše, eh, na vaše svatá písma a tvrdit, že je to islám. Myslím, že to je opravdu důležité, aby došlo k ujištění populace v naší části světa. Děkuji. Pan Maker. Ne, kolega Panceri. Grazie. Děkuji, děkuji pane generální tajemníku, děkuji i za roli a funkci, kterou plníte a velice tři stručné poznámky v kapitole, která se týká vztahu eh, s džihádem, tak bych chtěl vědět, jaký je váš názor o té myšlence eh, mít globální eh, normy, abychom je mohli, ty džihadisty tedy otrhnout od ropy. A dále zde mm, i e, často tedy jsou to arabské členské státy, které jsou takovými místy, kde jsou ta různá centra, školící mm, centra nebo výcviková centra. A samozřejmě to, to se může týkat Evropské unie, ale je to problém. Téma existuje. A, mm, takže e, já si myslím, že není dobré, aby tyto země se staly ne, našimi nepřáteli. Je třeba, abychom všichni tedy vystupovali koherentněji. A druhá poznámka. Očekáváme proces, přechodný proces, o kterém jste hovořil, tak v oblasti lidských práv. Zde v řadě případů mm, v arabských zemích je to tedy problém a jaký je váš názor? A třetí eh, se týká západní Sahary. Poslední incident eh, je to otázka hranice Maroka Alžírska. Chtěl bych znát eh, váš názor k tomuto tématu. Děkuji, pan Demesmaker, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, já se budu snažit abych neopakoval to, co už zde zaznělo od mých předřečníků. Eh, rád bych položil několik konkrétních otázek. Eh, Palestina. Arabská liga by pro Palestinu chtěla eh, svolat konferenci na vysoké úrovni zaměřenou na status Palestiny. Nakolik pokročily přípravy této konference a kolik zemí již přislíbilo svou podporu? A v různých rozhovorech, pane generální tajemníku, Eh, jste citován v tom smyslu, že islámský stát je teroristickou organizací druhé generace, která eh, se nemá řešit čistě eh, vojenskou silou, hm, protože pak budou vznikat podobné ideologie znovu. Takže řekněte prosím, jak to vypadá se studií Arabské ligy, která byla objednána a jaký postoj zastupuje a hm, Arabská liga vůči panarabské eh, konferenci eh, o hrozbách fundamentalismu na Blízkém východě. Jste samozřejmě srdečně eh, zván, abyste promluvil o Radě pro spolupráci v golf v zálivu. Ehm, vidíte zde prostředky a cesty, jak vyřešit tyto problémy regionu? Děkuji. Gospod generální sekretář. Pan Weigl. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane generální tajemníku, vy jste nás upozornil na to, že většinou nerozumíme tomu, Zdvořile se nás upozornil na to, pane generální tajemníku, že velmi často máme problém pochopit, eh, jaké procesy probíhají na Blízkém východě a proto eh, často Eh, tíhneme eh, k tomu, že souhlasíme s válečným řešením, ale války přinášejí problémy do budoucnosti. Takže důležité je, abychom pochopili, jak arabské mírové iniciativy eh, mohou přispět, jak fungují mírové mm, iniciativy pro vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu dokázal byste si představit, že Arabská liga přijde s novým projektem, s novým, s novou mírovou eh, iniciativou pro Sýrii? Děkuji. Thanks, President. I'll uh, be brief and... Já, já to řeknu stručně. Jedna věc, která příliš tedy nezazněla od kolegu, já chci vyzvihnout vaši roli v rámci interakce s nevládními organizacemi, ať už v Egyptě, tak i jinde. Chci podpořit tento dialog, který není jenom, nevede se jenom mezi politiky a, a mezi státy a vaše práce s nevládními organizacemi je velmi dobrá, my to podporujeme a e, chci vyjádřit zároveň e, určité znepokojení, pokud jde o hrozby nevládním organizacím v některých zemích, například v Egyptě. Jakožto eh, zastánce mezinárodního práva, tak mi přijde ta, to zřízení toho eh, Arabského soudu pro lidská práva eh, velmi zajímavá myšlenka, ale v podstatě to replikuje mezinárodní struktury. Jak to zapadá do mezinárodního řádu? a jak vás můžeme podpořit při univerzálním uplatňování těchto hodnot. Marie Gabriel EPP. Děkuji. Já chci rovněž poděkovat panu generálnímu tajemníkovi a vrátit se ke třem aspektům spolupráce s Arabskou ligou. Za prvé situace v Libii, jste zúraznil, do jaké, v jaké míře je role Arabské, eh, eh rigi, Arabské ligy důležitá jak eh, vybřednout z krize v, Ligi, v Libii, jaké jsou eh, ty eh, hlavní klíče, které by umožnili otevřít tuto situaci a jak pokročit v jednání tak, aby bylo plodné. Dále, trestná činnost, šíření zbraní. Jaká je spolupráce mezi Ligou a arabskými státy? A jaké, jaká opatření jste již přijali? A ještě za třetí, boj s terorismem. To považujeme za první prioritu, ale chci se zeptat, zda v rámci Evropské arabské ligy existuje platforma sdílení osvědčených postupů v boji s radikalizací. Paní Gomeš, ráda vás vidím. Pamatuji si e, vás z Rady bezpečnosti ještě. Ale je tu ještě jeden, jedna interpretace lidí, že je to v podstatě zástupná válka, kde proti sobě bojují Egypt, Saudská Arábie a Emiráty, které jedna, podporují Tobruk a Katar a Turecko podporují Mizratu a Tripolis, čili je to vlastně zástupná válka jiných arabských států. Pokud se nenajde politické řešení, Eh, myslím, že můžete zaručit, že nebude docházet k takovýmto jednostranným zásahům. Vidíme také jinou zástupnou válku Syrie a Iráku. Ale až lidé budou vyháněni z Mosulu, dojde k další humanitární krizi, krize, která tentokrát bude zahrnovat eh, sunnickou pop- populaci. Takže co dělá Arabská liga, aby tomu zabránila? Thank you, Chair. Excellency, thank you for coming to AFET. Děkuji, děkuji, že jste přišel na výbor AFET, vaše excelence, a děkuji za velice zajímavý příspěvek. Dovolte jednu, při, jednu poznámku. Já zde zastupuji Polsko v parlamentu a tudíž vzhledem ke zkušenosti, kterou máme když hovoříme o ruském příspěvku, určitě bychom neměli anticipovat nějaký pozitivní dopad eh, na tuto hroznou situaci na Středním východě či Severní Africe a neměli bychom očekávat nic pozitivního. Podle mých zkušeností a znalostí Rusko je eh, možná součástí řešení, ale především i součástí problému nejenom ve střední východní Evropě, takže toto prosím také vezměte do úvahy. A <clears throat> chtěla bych zde navázat na všechny kolegy, kteří apelují na to, aby Arab Liga eh, přehodnotila incident jako masakr křesťanů a reagovala. Skutečně to je Mm, katastrofa, ke které dochází po celém světě a především v severní Africe. Jsou to hekatomby. Jak tedy vy, vy i vidíte e, ten e, dialog, který probíhá pod e, kompetencí Bernardina Leona a dalších. Tedy děkuji, paní Fotika. Burkhardt, prosím. Děkuji vám, pane generální tajemníku, že jste ochoten s námi diskutovat a děkuji vám za vynikající zprávu. Já bych rád navázal na otázku pana Smise a e, zeptal se na m, mm, lidská práva v Egyptě. E, Nejde tam pouze o křesťany, jde tam o mírové demonstranty, kteří eh, nepatří eh, mezi k muslimskému bratrstvu. Eh, Evropská unie podle mého názoru tady může dosáhnout mnohého s vynaložením poměrně malých, malého úsilí nebo malých prostředků. Co konkrétně byste od nás potřebovali? Děkuji. Mm, to je velice osvěžující, pane generální tajemníku, zde mít zkušeného politika mezi námi. Velice stručnou poznámku dovolte a dvě otázky mám na vás také. Poznámka. Takže skutečně velice jakékoliv vztahy mezi arabským muslimským světě v podstatě je, se nahlíží přes prisma terorismu. To je škoda. A otázka, kterou kladu, v podstatě jsou dvě. Za prvé, vy hovoříte o demokracii. A hovořil jste o vlučce, která byla tedy na náměstí eh, Tahir. A co mě leží na srdci, je, že bohužel nevidíme pokrok, který bychom chtěli vidět a který by chtěli vidět určitě i lidé v arabském světě. A na místo sociální spravedlnosti je to více diktatury. Příklad Egypta je evidentní. To znamená, je to tak, že e, větší vliv státu ISIS. A já vím, že nemám čas. A poslední bod, ten se týká e, e, problému extremismu jak by nám pomohlo, kdybychom skutečně všechno eh, dali dohromady a neoddělovali eh, od sebe teroristy a legitimní islamisty. Mm, to znamená, mm, když je dáme tedy všechny do eh, tábora Deš, jak to nebude problém. Ten problém, mm, ten tábor nemůže být problémem, mělo by to být řešení. Děkuji. Thank you very much, Mr. Secretary General. And Děkuji, pane generální tajemníku. Já jsem si jist, že asi znáte eh, zprávy z médií, eh, že v západních zemích, ve Spojených státech eh, se mění tedy názory, že i prezident Assad by se měl zapojit do vyjednávání o míru. Vy s tím souhlasíte? A, mm, to znamená, chtěl byste i tlačit na Evropskou unii, aby také E, šla touto cestou. Děkuji, pan Lopez. Za prvé já chci poděkovat, že jste přišel e, k nám do výboru a chci i uvítat pokrok z e, jednání s paní Mogherini zde v Bruselu. Za prvé bych se chtěl zeptat, v jakých oblastech bychom mohli tedy spolupracovat, tedy Liga a Evropská unie, v jakých oblastech bychom mohli spolupracovat v příštích letech a jaké limitace, na, na jaké limitace narážíte jako liga, e, e, když se snažíte o tu regionální integraci, protože vy bohužel jste ta část světa, která je velice málo integrovaná. A samozřejmě to nás velice zajímá, jaké před vámi stojí výzvy. A ještě bych chtěl uznat, no, připomenout když je to evidentní, že výzvy máme společné. Společné, protože ať je to hrozba terorismu, ta se týká přece nás, ale i vás. Většina mrtvých e, e, z důvodu džihádu, to je právě přece v muslimských státech. Děkuji. A jako poslední pan Asis. Um Děkuji. E, já si myslím, že jedno z největších nebezpečí, eh, které momentálně existuje, je to, že eh, jsme ochotní se pustit do takovýchto konfrontačních eh, řešení. Já si myslím, že v, eh, tyto jednotlivé kultury znamenají různorodost. Byl jsem nedávno v Tunisu eh, a zjistil jsem, že tam bylo arabské jaro úspěšné, čili jedna země, kde nebyla demokratická liberální debata nějak pokročila Eh, proběhly tam volby, i mm, opozice je respektována a eh, myslím, že tam mm, má demokracie úspěch. Já se ptám, jak může přispět Evropská unie k tomu, aby s využitím své historické zkušenosti pomohla k úspěchu arabským zemím. Děkuji, jak řekl pan tam tedy Máme se velice zajímavého hosta, který teď po této intenzivní diskuzi se bude snažit za 10 minut schrnout a reagovat. Takže, pane generální tajemníku, je to na vás. A já nevím, jak to všechno vyřeším tedy v tak krátké době. Za prvé, dovolte, bych se vyjádřil obecně eh, k těmto otázkám. A poté se pokusím mm, zareagovat na některé konkrétní body, které v podstatě se hodně i opakovaly. Za prvé, nejprve tři důležité poznámky. Za prvé, některé otázky byly e, e, mi adresovány, jako kdyby Liga arabských států byla radou bezpečnosti a mohla, říct, mohla říct si to udělali by je to ne a tak dále. Ne, Liga arabských států je regionální organizace, která podle kapitoly 8 OSN hm, e, e, vstupuje do otázek hm, e, kromě míru a bezpečnosti, protože to je na radě bezpečnosti. My se snažíme řešit problémy, ale jako jakákoliv jiná organizace, jak dobře víte, tak hm, my v podstatě nejsme nějaká nadnárodní organizace. Možná, že ani, ani OSN není nadnárodní organizací, ale <clears throat> samozřejmě my jsme organizací, která je složena ze států a mm, ty státy rozhodují většinově. Například Libie. Ano, tam jsou dvě názorové školy, které jsou v opozici, jak jsem řekl, ale my jsme se snažili to vyřešit před pár dny a snažili jsme se pomoci, aby se dohodli, aby vedli dialog. Druhá obecná poznámka. Některé otázky hovořili džihádu a tak dále. Vy, většina z vás jsou tady křesťané, samozřejmě katolici, ortodoxní křesťané a, e, a, a další, ale samozřejmě my máme tedy také e, jednu svatou knihu, ale ta, ta platí pro nás pro všechny, ale bohužel ty interpretace jsou odlišné. Takže žádná konkurence předtím nebyla. V Libanonu to bylo trochu jiné, ano, kvůli tedy ústavě, poté co odešli francouzi, ale zatím se to všude dobře řešilo. V Egyptě mm, prostě sunité, šitové, nebyl problém. A mm, pan mm, prezident Nasser byl šít z Iránu, takže e, to je otázka politická, ne náboženská. A teď náboženství všech, veškerá vyznání na světě monoteistické, tedy ať je eh, judaistická, mm, křesťanské, islámské. Takže eh, samozřejmě všechny jsou proti tedy eh, zločinům, ale víme i z filmu a z historie, že tomu tak nebylo, že to je kvůli interpretaci, to byly křížové výpravy a podobně. Hm, hm, hm, například řada z vás je z Německa, takže vy E, víte, co tam proběhlo, nebo Brigáte Rose z Itálie, jak to vysvětlíte? To znamená, v některých fázích historie z různých důvodů tam se takoví lidé vyskytují. Ano, já souhlasím. Naše část světa tímto hodně trpí. Otázka financování. Zde v Bahrajnu v, ře, v říjnu jsme se sešli abychom tedy tlačili na Radu bezpečnosti, abychom zastavili, abychom odstřihli teroristy od financování. A bohužel, víte, co se stalo se Charlie Hebdo. Já jsem napsal dopis eh, ministrovi Fabisovi, já jsem podepsal eh, kondoleční knihu v Kahyře. To byl eh, prostě šok pro nás, pro všechny. Ale my u nás hodně trpíme, nezapomínejte na to v roce 1946 Ahmed Merwas, premiér Egypta, byl zabit teroristy v roce 1948 Další vraždy politiků v roce 81 Sadat také. Takže my trpíme terorismem, který páchají muslimové. My také tím trpíme. Jenom a bohužel teď to eh, jak si překročilo hranici, dostalo se sem k vám ale to je problém. Všichni na světě se musíme spojit. Já jsem to řekl včera ministrům. My všichni musíme se spojit, vyměňovat si informace. Já nejsem expert, ale to je i něco, na čem se, eh, jsme se mm, domluvili s vysokou představitelkou protože použití síly je nepřijatelné. A musí to všichni pochopit a musíme proto se spojit a nějak překonat to společně. Lidská práva, ano. Ti, kteří byli na náměstí Tahira v Tunisku, v Jemenu, v Syrii, tak co chtěli? Chtěli sociální spravedlnost, demokracii a lidská práva. A dospěli jsme do této fáze možná Tunisko ano, to je číslo jedna, poté bude následovat snad Egypt, e, čekají nás volby v Egyptě, já doufám, že tam budete jako pozorovatele. Je důležité pomoci všem, aby volby byly spravedlivé, aby všichni měli pocit, že se věci vyvíjí správným směrem. Role mešit. No, není pochyb o tom, že některé mešity pomáhají extremistům. To je ve všech zemích. A je třeba zajistit, že tyto lidé jsou vyhoštěni, že jim to nebude dovoleno. Egyptská vláda teď se o to snaží. Dohlíží nad e, všemi tedy mešitami a hm, vím, že to není snadné. Vláda se o to snaží. zajistit, že to bude stoprocentně úspěšné. Zabíjení křesťanů, muslimů nebo kohokoliv, to je přece e, proti jakémukoliv náboženství. To je jednak proti zákonu, ale proti každému náboženství. A všichni se musíme spojit a jednat proti tomuto. Co dělá Liga? tady. Po té, co ISIS mm, tedy podnikl určité kroky, to je v podstatě druhá generace teroristické organizace. A tak Liga sedme, se sešla 7. září, to je historické jednání podle mě, protože tam bylo přijato rozhodnutí v tom smyslu, že co potřebujeme je komplexní konfrontaci s tímto jevem, nejenom vojenskou, bezpečnostní, ale také i musíme analyzovat eh, kulturu, podívat se na kulturu, systém školství, vzdělávání, eh, náboženské dopady, to znamená, jaký má náboženství vliv na lidi. A my jako sekretariát ligy jsme byli eh, vyzváni, abychom volali experty, což jsme udělali a ...22. února se sejdou zástupci politických kruhů, vědeckých kruhů a tak dále, se sejdou 22. a 23. února, právě proto, abychom připravili takovou komplexní studii i projekty, 8. března se sejdou ministři arabských států, kteří o tom budou jednat. I vaši ministři zahraničí o to projevili velký zájem. Možná by se měli scházet naši experti, protože to je problém. V tomto jsou všechny státy našimi partnery, protože to se může stát kdekoliv. V Evropě, v Americe, já jsem žil řadu let ve Spojených státech a tam tedy prostě vznikaly takovéto skupiny, bylo jich tam hodně a mm, které byly takto motivovány třeba náboženstvím. Takže to je problém všech států v 21. století. Potom mnoho otázek ještě e, a, takže mm, my do e, e, subsaharské Afriky nezasahujeme. To je Africká unie, takže to ne. To já se nesnažím zase si nabídat další a další úkoly. A nyní otázka Palestiny a Arabské mírové iniciativy. Tato byla eh, navržena v Bejrutu, Saudskou Arábii v roce 2002 a 12 let již se o tom jedná a Izrael na to nereaguje. Když jsem byl ministrem, tak mě navštívila skupina mírové iniciativy a řekli mi toto. Egypt byl první, který podepsal mírovou smlouvu s Izraelem, takže by měl vzít na sebe iniciativu a přesvědčit ostatní arabské státy, aby plnili ten svůj závazek, to znamená, aby normalizovali vztahy s Izraelem, tak aby Izrael mohl zase plnit své povinnosti. Tedy povinnost se stáhnout z okupovaných území především. A mm, takže to samozřejmě není nic, nic není zadarmo Eh, samozřejmě Izrael splní své povinnosti, to je jedna povinnost, potom ostatní tedy mají znormalizovat své vztahy, ano, dobře, ale je to těžké to propojit. Zde. Je třeba, aby někdo, tedy Evropská unie nebo kdokoliv, aby řekli tady těmto obou stranám, toto je vaše povinnost, kterou musíte splnit, toto je vaše povinnost, kterou musíte splnit. Bylo mi řečeno, abych to už chrnul. Bych dovedl k závěru. Dobře. Závěrem řeknu toto. Respekt vůči EU se zvyšuje po celém světě. A takže já to znám z OSN, když třeba je tam nějaký problém, o kterém se diskutuje a někdo řekne, co s tím uděláme. A e, většinou potom je, podívejme se, jak to řeší Evropská unie. No, proč? Protože vy mm, jednáte podle norem, podle práva. Máme tedy e, mezinárodní systém, právní, politický systém a vy ho respektujete. A když to převedu na problém Palestiny, izraelsko-palestinský konflikt, tak guidelines, hlavní směry, které přijala Evropská unie, tak ta jsou zcela v souladu s právem. A, a takže proto eh, jste tím příkladem. A samozřejmě závěrem bych řekl, všichni si musíme pomáhat protože to je problém, který se eh, dotýká celého lidstva. A chceme žít všichni přece v míru a bezpečně, naše generace, naše děti a tak dále. A víme, že teroristické organizace, no, ty existují, či v historii existovaly všude, v každé zemi. A teď, ale tady jde o to, že tady mm, teď tedy, ale tam došlo k tomu, že tedy se vlastně vytvořil, na to, vytvořil se stát, který toto propaguje, který vydává peníze, který mm, se financuje a takže to je v tom jiné nyní. Takže proto musíme všichni spolupracovat, pomáhat si na této planetě a postarat se o sebe a spolupracovat především v zájmu míru pro nás, pro všechny. Děkuji. Thank you, thank you very much, děkuji. Děkuji vám, pane generální tajemníku Rabi. Vaše poselství je zřetelné a jasné. Musíme dále spolupracovat s Arabskou ligou, s regionálními aktéry, abychom eh, zabránili eh, globálnímu Eh, chaosu extrém a extremismu. Děkuji vám, za chviličku budeme pokračovat. Kolegové, budeme bezprostředně pokračovat v rozpravě. Vracíme se ke zprávám o pokroku, tedy zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kterou představil pan Weigel. A nyní dávám slovo vedoucí delegaci pro Makedonii. To je pan Alois Petrle. Prosím, usaďte se nebo odejděte, protože nemáme mnoho času. Buďte prosím solidární. Máte slovo, Aloisi. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já eh, gratuluji a děkuji kolegu Vajglovi eh, k této realistické, proevropské a konstruktivní zprávě, eh, která současně ukazuje pochopení pro problémy těchto přistupujících zemí. Eh, komise už šestkrát doporučila přístupová jednání, ale rada takovouto ochotu ne, nijak ne, neodměnila a proto je důležité, aby zpravodaj eh, směřoval svá očekávání zejména směrem k eh, evropským institucím. Přístupová vyjednávání by celý proces urychlila a to zpravodaj zcela jasně dává najevo. Jako vedoucí parlamentní delegace pro eh, bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie lituji, že parlament v Makedonii nefunguje v plném rozsahu. V listopadu jsme ve Štrasburku měli vynikající pracovní Eh, zasedání a ukázaly se tam velké rozdíly mezi kandidáty eh, na přistoupení z západního eh, Balkánu. A to nepřispívá ke stabilizaci regionu. Je důležité, abychom tady dosáhli pokroku a to ve smyslu doporučení této zprávy. Děkuji. Kolegy Predy. Slovo dostane pan Preda který bude hovořit místo paní Makovej. Dobrá, budu hovořit za paní Makovej, která je stínovou zpravodajkou naší skupiny. Ale dnes tu není. Ona vyzývá radu a členské státy, aby zahájili eh, přístupová jednání. A konkrétně má dvě poznámky ke zprávě. První se týká soudnictví. Cituji. S velkým potěšením beru na vědomí, že Makedonie do značné míry pokročila v legislativním slaďování, legislativní rámec, tím se řídí eh, soudnictví Makedonie a jeho technická infrastruktura značně povstoupily. Podařilo se vyrovnat s mnoha problémy, jako nedořešené případy soudů, vytvoření akademie soudců a státních zástupců, formální nezávislost soudních orgánů a soudní rady, založení systému správní spravedlnosti, zlepšení jak trestní, tak občan, občanské eh, legislativy. To jsou věci, které by měly i nadále pokračovat, zejména pokud jde o nezávislost soudců, zlepšení rovnosti před zákonem a využívání eh, nesoudních způsobů vyřešení sporů mimo soudních a ochranu ochran, zajistit ochranu zranitelnějších eh, členů společnosti. Druhým problémem je boj s korupcí. A paní kolegyně Makové vítá dosavadní pokrok přes 30 eh, případů proti korupci od roku 2004, čili jsou tu již jisté zkušenosti s řešením různých případů, včetně organizovaného zločinu a korupce ale potřebujeme konkrétnější výsledky, například práce státní komise na předcházení korupci je bržděna nedostatkem e, informační interkonektivity a absencí ústředního rejstříku státních úředníků. Paní, Makedony, paní Makové vyzývá Makedonii, aby e, se více zaměřila na udělování státních zakázek, veřejnou korupci a korupci na vysoké úrovni. A nyní přejdu do francouzštiny. Jakožto koordinátor PP chci na úvod říci, že politika rozšíření je jednou ze stěžejních politik Evropské unie. Je to politika, kolem které vybudovala Evropská unie svoji identitu, zejména v 90. letech. Je to politika, která byla úspěšná, čehož důkazem je eh, vývoj zemí střední a východní Evropy, které nyní jsou členskými státy Evropské unie. To ukázalo, že jednání s Evropskou unii hrá klíčovou roli v procesu demokratizace. To bychom neměli zapomínat dnes, kdy v některých členských státech panuje klima podezřívavosti a váhání ve vztahu k rozšiřování. Ale musíme připomenout, že výsledkem tohoto procesu byla demokratizace. Že těžko budeme mít demokratizaci bez eh, rozšiřování. To musíme říct celá jasně, abychom zabránili eh, některým, eh, některým problémům, Nejlepšímu přímo nehodám. Makedonie by měla zahájit jednání. A to je jediné, k čemu jsem chtěl něco říci jen to neoddiskutovatelně centrální věc. Nesmíme zapomenout zdůvodnění, aby tu nedocházelo e, ke zdůvodňování z důvodů čistě politických a e, lokálních. My jsme vás pochopili, pane Breda. Pan Howitt, e, koordinátor a stínový zpravodaj k Makedonii. Děkuji. Já chci blahopřát panu Weiglovi k začátku jeho práce v roli nového zpravodaje. Byli jsme spolu ve Skopě, já mu přeji hodně úspěchu. Já podporuji tuto zprávu. Myslím si, že je zásadní v tomto parlamentu, abychom trvali na naší pozici. Je odsouzení hodné, že tu byly tak dlouhé průtahy. Snažíme se je překlenout, snažíme se zabránit tomu, aby se z otázky jména stal pouhý ping-pong politický. Snažíme se najít konsenzus. Myslím, že pan Weigl v tomto sehrává důležitou roli. Možná, že Není naší roli vyjednávat o otázce jména, ale je to tak ústřední vzhledem k celému zablokování toho procesu, že k tomu budeme chtít určité věci říci. A já neskrývám, že eh, do konce posledního parlamentního výboru jsem vyjádřil určité pochybnosti ohledně zprostředkování o OSN. A myslím si, že můžeme sehrát určitou eh, roli, pokud jde o smíření. Pan Weigl k tomu něco řekl, já jsem se setkal s panem Zajevem. Ale chci nyní říci, řekl bych jemu, a teď říkám celému výboru, při předchozím úsilí o smíření jsme, já, já i pan Buzek, nevinili jednu stranu nebo druhou, ale snažili jsme se spolupracovat. Mně se zdá, že text pana Weigla je takový, že možná obvinuje pouze opozici a to nevím, jestli je konstruktivní. Myslím, že všechny strany musí přispět ke smíření. Myslím si ve vztahu k problémům, které existují, to zná korupce, selektivní spravedlnost, svoboda médií, ano, ale jsou to problémy, které jsou v tomto regionu společné. Neměli bychom říkat, že jsou to problémy, které jsou jedinečné pouze pro Makedonii a že mohou tudíž zabránit zahájení jednání. Rozhodně budeme mít k 522 eh, určité pozměňovací návrhy, pokud je o ústavní změnu, ta musí mít širokou podporu, nemůže být pouze z, z, od jedné strany nebo určité koalice. Je to také jednostranný popis toho parlamentního bojkotu, k tomu se musím ještě vrátit odstavec 22 mezinárodní finanční zóny. Naše skupina je velmi znepokojena tímto návrhem. A vzhledem tomu, že komise říká, že chce rozšířit tu sociální kapitolu, tak nevíme, jak to může být sladěno s těmi návrhy v této zemi. Ústavní e, změna je jasná, musí být eh, hájena práva komunity LGBTI. A já jsem odkázal například Kazaro, Kazarovský jakožto bývalý zpravodaj. Podporuji to, co řekl pan Weigl k tomuto případu. Musíme dávat velmi dobrý pozor, když hovoříme o jednotlivých případech, aby to samo vlastně nebylo něco, co ohrožuje nestranu soudního procesu. Myslím, že ten tento případ je příkladem selektivní spravedlnosti, který poškozuje svobodu eh, médií v této zemi, takže já se vyjádřím k tomuto případu, podporuji pana Weigla. Děkuji pana Hovetovi a nyní pan Tanak. Děkuji, pane předsedo. Chci se také připojit k dalším kolegům a vyzdvihnout um, pana, práci pana Weigla, jakožto nového stálého zpravodaje pro Makedonii, on je z tohoto regionu má značné zkušenosti a bude eh, stavět na vynikající eh, pra, práci pana Richarda Haueta z minulého období. Silně podporujeme eh, kandidaturu Makedonie. Jsme přesvědčeni, že politování hodné, že uplynulo devět let kdy se nic nedělo od roku 2005, kdy měla Makedonie kandidátskou, kandidátský status, ale byl tu, byl tu jeden nebo možná dva státy, které byly velmi rezolutně proti zahájení jednání. Jestliže má Makedonie své problémy, neboť je to země eh, tedy vnitrozemská, jsou v ní etnická napětí, nejenom mezi albánskou a slovanskou populací, ale také problém radikalizace některých muslimských společenství, dokonce i džihadismus, jak bylo zmíněno, již dříve i u Černé hory a jiných zemí západního Balkánu. Dále tu stále přetrvávají politické problémy mezi vládní stranou a opozičními socialisty, kteří bojkotují parlament. Přesto se Makedonie hodně vynasnažila postoupit, postoupit posunout věci dopředu, zejména pokud jde o nezávislost soudnictví a vyškolení eh, pracovníků a soudců a dalších Vítám také závazky vlády, pokud jde o snahy přilákat zahraniční investice i z mé země. Frederika Mogherini, vysoká zástupkyně, má zkušenosti, neboť byla bývalou italskou ministriní zahraničí a jsem rád, že se zaměřuje na západní Balkán. Řekla opakovaně, že by chtěla na pomoci nalezení řešení té otázky názvu. Ale chci navázat na to, co řekl pan Preda. Tento předstupní proces je silnou eh, pobídkou, která může povzbuzovat reformy v zemích, jako je Makedonie. A myslím si, že pak různé průtahy a spoždění mají přesně opačnou, eh, opačný dopad. To znamená, že mohou vyvolávat nestabilitu. A je politování hodné, a říkám to ještě jednou, že zprostředkovatel eh, OSN Nimitz se nedostavil na náš výbor, možná, že sekretariát by mu mohli znovu poslat poznám, pozvánku, aby bylo jasné, jak na tom je pan Nimitz nebo případně jeho nástupce, jak, jak moc se již blíží vyřešení e, otázky Makedonie versus Firom, což já odmítám používat. A nyní, když hovořili koordinátoři, tak prosím pouze minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě připomínky. E, jednak e, naše politika Eh, co se týče suverenity a teritoriální integrity, je vždycky taková, že ji uznáváme. A to platí i pro eh, bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Já bych eh, rád řekl, že tady vycházíme se zprávy o pokroku 2014. Šlo tam o nezávislost justice a médií. A Mluví se tam také o, o volbách například, to už zmínili moji předřečníci, ale eh, tam přeci vláda zasahuje. A třetí připomínka. Eh, jsou tady věci, které negativně ovlivňují dobré sousedské vztahy. Eh, například se tady mluví o akci, která eh, proběhla eh, zástupce eh, předsedy parlamentu a ministr zahraničí navštívili Olymp a vyvěsili tam starou vlajku v Velké Makedonie a já myslím, že tohle to není bilaterální záležitost mezi dvěma státy to je otázka mezinárodního práva, která by se měla řešit před Radou bezpečnosti OSN. A Evropská unie eh, musí eh, tlačit eh, na vyřešení té otázky jména, aby se mm, zatím, eh, aby se to eh, za to neschovávala, neschovávaly mm, další otázky eh, nebo chybějící reformy ve firm, které by se měly řešit. Prvním předpokladem je mm, provádění, provedení nutných reform a druhým předpokladem jsou dobré sousedské vztahy. A Eh, obou straně akceptovatelné vyřešení otázky jména. To jsou eh, věci, na které by se měl zaměřit i Evropský parlament. A teď ještě na závěr bych rád řekl, eh, že bývá Jugoslávská republika Makedonie není zralá Eh, na přístupová jednání, protože tady chybí reformy, nejsou tady dobré sousedské vztahy a není vyřešena právě otázka jména. Děkuji. Děkuji vám. To byly tři minuty, ne jedna minuta, pane Popadakis, prosím vás, eh, snažte se dodržet minutový limit. Děkuji, budu se snažit, pane předsedo. Otázka jména musí být předmětem eh, řešení, které bude pro obě strany přijatelné. Eh, nesmí eh, vytvářet jednostranný tlak. A druhá věc je, konečně se musí přejít k reformám v tomto regionu, aby zde fungovaly demokratické postupy v této zemi. A já si myslím, že téma jména Eh, by se mělo řešit na rovině OSN. Děkuji, pan Demacký. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Já se ujímám slova eh, jako místo předseda společného parlamentního výboru EU Makedonie. Já se připojuji k tomu, co řekl pan Tanok a Mm, frakce ECR. Cesta Makedonie e, směrem k Evropské unii nemá žádnou jinou alternativu, ale je tady celá řada nevyřešených otázek, které se netýkají ani tak bilaterálních vztahů, jako spíše základních hodnot Evropské unie. Myslím tím právo celého společenství v Makedonii na sebeurčení, právo na vlastní jazyk, na používání vlastního jazyka, Eh, na zakládání eh, spolků, združení a politických stran. To jsou eh, práva, která jsou nepopiratelná a která musí být prosazena. Já se nepřipojuji k panu Vajglovi v tom, co říkal o dobrých sousedských vztazích a proto budu podávat pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Realmente es patético. Por... Ano, je to takové patetické. Ta otázka integrace našich eh, evropských spoluobčanů, to závisí na veto kvůli názvu. A v podstatě historicky je to místo, které vždycky se jmenovalo Makedonie. A teď mm, my chceme používat bývalou e, Jugoslávskou republiku Makedonii. No to není akceptovatelné, aby zde existovalo nějaké veto kvůli názvu, které v pod, a je to název, který v podstatě odpovídá tomu místu, které bylo součástí Řecka, i třeba Rusion. To je ve, oblast ve Francii, a se nazývá, a potom máme další, <laughs> eh, eh, Rusion, který je ve Španělsku a hlavní město ve Francii, hlavní město Rusionu je Perpignan a ve Španělsku Pučarda a máme, používáme stejný název ve Francii ve Španělsku, takže to je skutečně neuvěřitelné tady, eh, přece to není podstatné, co je na té vlajce a není možné, aby se to takto zablokovalo a to jsou v podstatě spíše otázky psychologické než historické, které to ovlivňují. Pokud existují uznané hranice, pokud existují, že nikdo nežádá nějaké území sousedního státu, tak nemůžeme přece blokovat Makedonii. A tady zakládáme precedent který bude znamenat, že Makedonie se dostane na velice komplikovanou cestu. A e, to je e, přece něco, co ani historicky není opodstatné. Ne. ne. Ridge? As... Děkuji. Jakožto stínový zpravodaj pro zprávu o Makedonii chci se připojit k těm, kteří chtějí poblahopřát panu Weiglovi k té zprávě. Mi se líbí ta zpráva. A to je také přesvědčení mé eh, skupiny, že je to jedna z těch zpráv, eh, které by měly dostat podporu. Pochopitelně, že to, ta otázka názvu je jedna z základních problémů. To už jsme mnohokrát probrali. Ale chci jenom zmínit, že v 90. letech, když naše státy čekali na vstup a otevření nějakých kapitol, tak průtahy z technických důvodů vždycky byly kontraproduktivní eh, z hlediska místní, eh, místní populace, místních obyvatel. To, to bychom měli brát potaz, zvláště proto, že je to průtah kvůli jednomu z našich členských států. Proto bychom chtěli, aby se zmínilo vyjádření Mezinárodního soudního dvora z roku 2011, i když to se týká e, přihlášky do NATO, ale myslím si, že má určitý dopad i na tuto zprávu. Rovněž se domnívám, že jakožto skupina bychom e, chtěli e, podpořit návrh pana Nimice pro řešení nevíme, zástupce OSN, nevíme, čemu by to mělo vadit. A již končím, ale k té zprávě u Černé hory jsem říkal, že jsou tu problémy s environmentálními otázkami. Nevím, jestli se tady, teď tady se dopouštím nějakého mikromanagementu, ale myslím si, že energetické cíle nebyly Makedonii splněny. A chceme, aby se to zmínilo a zašleme v tomto směru formulaci. Měli bychom také zmínit že by se měla věnovat pozornost energetické účinnosti a obnovitelným energiím. A pokud jde o environmentální otázky, tak veřejné konzultace a rozvoj administrativní kapacity makedonského státu jsou důležité k tomu, aby mohlo dojít ke sladěvání třeba s klimatickou politikou Evropské unie. Ještě dva řečníci jako první pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zklamán, že po dobu tolika let, rok po roce se bavíme prakticky o stejné situaci v Makedonii. Víme, jaké jsou dopady té patové situace. Většina v parlamentu, v komisi, v radě souhlasí, že by měla začít jednání. Ale rozhodnutí je vždy odloženo, protože je tu ten problém názvu. Přiznejme si to. Ivo Weigel říká, že, eh, a já s ním souhlasím, že by otázka názvu neměla být překážkou. Také vyzývám vysokou zástupkyni Evropskou unii jako celou, aby eh, přispěli k nalezení přijatelného řešení. Několik věcí, na které bychom se měli zaměřit. Politický, politická patová situace a politická kultura. Práce politická by měla probíhat v parlamentu. Konzultování občanské společnosti je nezbytné. Spolu s eh, ambicemi na členství Evropské unie. Dále řešení korupce. Mediální, svoboda médií, to je jedna z priorit a ústavní eh, modifikace by se neměly dít za situace, eh, kdy se opozice neúčastní parlamentního politického života. Děkuji. Děkuji, Eduarde. A na závěr, paní Teokáru. E Děkuji. Já mám vždycky tu smůlu, že jsem, eh, eh, že přijdu na řadu vždycky jako poslední. Já chci jenom upozornit, že Skopje eh, se Eh, nezařídilo podle našich doporučení ani v otázce názvu, ani v jiných otázkách. Jsou tady problémy s demokracií, s menšinami, eh, s justicí, eh, která je příliš slabá. A mm, bez ohledu na otázku názvu, přístupová jednání se Skopě nemohou začít hned zítra. Já chci kolegy upozornit také na to, že v New Yorku Eh, jsou jiné podmínky nežli u nás. Takže eh, měli byste si přečíst Aristotela a Platona. Eh, jejich předpovědi se vyplnily a je tady také celá řada problémů se Eh, pozůstatky eh, sovětského režimu, vzpomeňme si na Náhorní Karabach, na Krym, to všechno eh, začíná u násilného působení. A mm, neměli bychom zapomínat eh, na tu akci ministra eh, zahraničních eh, věcí Makedonie, který vyvěsil starou makedonskou vlajku. A teď se má vyjednávat se Skopě také o jejich vztazích k Rusku. A Makedonie má své vztahy k Rusku, Eh, obchodní vztahy a jiné vztahy, ale to tady zřejmě nikdo neřeší. Thank you very much. Now I... Děkuji. A nyní dávám slovo zástupci komise, panu Davidu Kalamovi. Děkuji vám. Návrh eh, zprávy pana Weigla, myslím, dobře vyjadřuje eh, situaci v bývalé republice, Jugoslávské republice Makedonie. My, myslíme si, že potřeba zachovat eh, tempo reform. Tato země z hlediska komise nadále má vysokou míru sladěnosti s AKI vzhledem k tomu, jak pokročila je v celém procesu, ale vyjádřili jsme obavy týkající se politicizace institucí, nezávislosti soudnictví a zhoršení, pokud je o Um, svobodu médií. Tyto problémy musí být řešeny naléhavě. Absence opoziční strany v parlamentu rovněž vyvolává obavy a je zodpovědností jak vlády, tak opozice zajistit, aby politická eh, debata probíhala ve voleném schromáždění. Dále je důležitá eh, te, eh, začlen, začlenění a integrace všech aktérů do procesu návrh ústavních změn, na ten se to také eh, vztahuje, protože k tomu je potřeba široký konsenzus společnosti, musí být eh, součástí dialogu mezi mnoha politickými silami. Je potřeba respektovat lidskou umluvu o lidských právech a jaké mezinárodní pravidla o fiskální eh, transparentnosti a pravidla proti praní špinavých peněz. Když se díváme na závěry rady z prosince, tak komise zintenzivní své úsilí prostřednictvím politického dialogu a programu pomoci. Momentálně se snažíme znovu nastartovat dialog na vysoké úrovni. Tento proces fungoval v minulosti dobře. Myslíme si, že se můžeme znovu zaměřit na klíčové priority a potřebné reformy. Děkuji. Děkuji. A pane Weigl, chcete k tomu něco říci? Chci všem poděkovat za účast na této velmi tvůrčí a konstruktivní diskuzi. Obzvlášť jsem rád, že se, jsme nepodlehli pokušení začít polemizovat. Děkuji eh, všem, eh, kdo mají jiný názor na některé problémy za zdrženlivost. Ale je každopádně konsenzus v tom směru, že evropská budoucnost pro Makedonii znamená větší stabilitu, větší pokrok, větší jednotu pro celou Evropu. Děkuji všem předřečníkům. Ze své funkce zpravodaje jsem se na, hodně naučil eh, i z té návštěvy Skopě. Děkuji za konstruktivního a přátel, přátelského zpravodaje z, z uplynulého období. A ještě těším se nyní na všechny pozměňovací návrhy. Již předem mohu říci, že většina z nich je víc než přijatelná a myslím si, že nenarazíme na mnoho problémů při dokončování konstruktivní a pozitivní zprávy. Děkuji i zástupci komise za jeho ujištění o tom, že komise zintenzivní dialog s makedonskou vládou. Se zájmem budu sledovat i politický dialog na vysoké úrovni který by měl a mohl přinést pozitivní výsledky, i pokud jde o mnohokrát zmiňovanou otázku názvu země. Děkuji. Hvala kolega Weigel. Evo, na kraju ove rasprave. Děkuji kolegu Weiglovi na závěr této rozpravy o Makedonii chci také něco říci. Já už se 20 let eh, zabývám politikou rozšíření Evropské unie. Někteří z vás mm, tady nejsou tak dlouho. 24.12. Eh, na summit, 2009 na eh, summitu v Záhřebu Makedonie parafovala přístupový asociační, asociační pakt komisař Hahn jako nový eh, komisař eh, příslušný pro rozšíření a sousedskou politiku by se eh, se bude muset chovat v rámci vyjednávání s Makedonií jinak. Je to otevřený, nevyřešený problém, není to dobré pro stabilitu EU, není to dobré pro proces rozšiřování. Já podporuji v plném rozsahu Eh, našeho zpravodoje a eh, kolegy, kteří říkají, že problematika názvu nesmí být překážkou pro další vyjednávání, protože takhle se tady vytváří situace, která kterou nikdo eh, vlastně ani nechápe. Takže my bychom se měli snažit, aby Makedonie se orientovala směrem do Evropské unie. Já bych chtěl na závěr říci, že pro každou zemi eh, bychom si měli eh, vyčlenit alespoň hodinu, když probíráme, eh, když probíráme zprávy o pokroku. Tohle to je pro Evropský parlament vždycky důležité a všichni poslanci, nebo mnozí poslanci se k tomu chtějí vyjádřit, takže já eh, panu předsedovi eh, Brokovi a dalším eh, řeknu, že budeme potřebovat více času na tyto rozpravy, aby mohl promluvit každý, kdo si to přeje. Já vám děkuji. Předsednictví teď převezme kolega a budeme probírat bod číslo 11. Děkuji. Ladies and we move on. Pánové, budeme pokračovat s dalším bodem, což je výměna názorů z konferencí předsedů delegací o výzvách vnějších vztahů EU a o spolupráci mezi delegacemi a výbory. Vítám pana Panceryho, který je předsedou tohoto politického orgánu a který eh, popíše činnost těchto delegací podle eh, odstavce 6 eh, jednacího řádu, tak náš výbor a výbor AFET má politický dohled nad a koordinuje činnost společných parlamentních výborů a výboru pro parlamentní spolupráci, a e, i stejně tedy koordinuje práci parlamentních delegací a delegací ad hoc, které spadají do kompetencí těchto delegací. Konec citace. Také připomínám, že e, předsedové delegací jsou ex ofo členy různých pracovních skupin AFETu o jižním sousedství, východním partnerství, e, tak, abychom podpořili soudržnost naší činnosti. A v tomto důsledku některé mise delegací, především cesty v zemích sousedství, mohou být vynikající příležitostí, jak vyhodnotit eh, používání nástrojů externího financování. Předseda výboru AFED byl pozván na poslední schůzi konferenci předsedů delegací a to bylo 16. prosince 2014 a tam se konala první výměna názoru o tom, jak posílit spolupráci mezi parlamentními delegacemi a AFETem a případně dalšími výbory jako LIBE, ITRE, ENVY a tak dále. Já bych navrhl, abychom strukturovali výměnu názorů do dvou částí. První, za prvé, jak tedy lépe spolupracovat s cílem obhajovat pozici parlamentu ve vztazích se třetími zeměmi, jak zvýšit náš efekt a jak mm, dopad a prosazovat hodnoty EU. Za druhé, jak tyto mm, parlamentní delegace by mohly být podpořeny více ve své činnosti aby mohli rozvíjet za vhodných podmínek. Než vám dám slovo, pane Pancery, tak chci také připomenout, že jsme již eh, na poslední schůzi přijali určité operativní závěry, tedy do 16. prosince. Za prvé, předsedové delegací budou zváni na schůze stínových zpravodajů pokud eh, daná zpráva se týká země, která je v jejich kompetenci. A eh, v zájmu reciprocity zpravodajové AFETu, výboru AFET, také budou zváni na zasedání příslušných delegací a pokud to bude nutné i na mise, na cestě samozřejmě s tím, že e, to musí být, e, se to týká dané země. A za třetí, schůze delegací by neměly se překrývat se schůzemi výboru a FED. Tedy časově se překrývat by neměly. A nyní dám slovo panu Pancerimu, který je předseda konference předsedu delegací. Děkuji, pane předsedo. My nemáme moc času, takže já chci poděkovat za toto setkání. Mimo jiné je to vlastně poprvé, kdy konference předsedu delegaci se setkává se, s, s výborem AFET, to je pro mě podstatné. Myslím si, že bychom měli spolupracovat na tom, abychom posílili roli, abychom více i zviditelnili parlament a abychom i zajistili eh, efektivní dohled nad vztahy se třetími zeměmi a abychom i permanentně byli takto i v kontaktu s našimi partnery. A mm, co se týče výbor, výboru AFET, takže mm, naše činnost eh, samozřejmě bude tedy brána eh, v potaz výborem AFET a odsouhlasována na plenárním zasedání. Zde mm, mm, samozřejmě my hrajeme důležitou roli při definování eh, zahraniční politiky parlamentu a tudíž eh, naše delegace by měly být v permanentním kontaktu s výborem AFET. Řekl bych, že delegace eh, by měly být takovými, tak, měly by být takové oči a uši výboru AFET. A teď pokud jde o naše kompetence, tak naší práci bychom měli koordinovat v obecném zájmu naší instituce. Delegace tedy jsou vyzvány, aby efektivněji eh, prováděli politický, netechnický monitoring, eh, dohled nad eh, zahraniční činností EU a tudíž musí v užším kontaktu pracovat s výbory parlamentu. Nicméně to nemá být samoučelná činnost, ale mělo by to sloužit lepšímu fungování naší instituce a to především eh, lepšímu fungování příslušných výborů, které mají na starosti zahraniční vztahy. Zde velice s potěšením kvituji návrh, který jsme slyšeli od pana Broka na poslední schůzi konference předsedů a to znamená mít určité nástroje, které usnadní spolupráci mezi výborem AFET a delegacemi, tak aby bylo to efektivnější a prospěšné pro obě strany. Jak jsem anticipoval v prosinci, zcela souhlasím s tím, že některé je třeba vytvořit některé automatické nástroje, jako například spravodajové, spravodajové výboru AFET a z dalších výborů budou zváni na schůze příslušných delegací a recipročně mm, i to bude, že členové e, těchto delegací budou zváni tedy na zasedání e, výboru, pokud jde o příslušné ty programy, které se jich týkají. Zde mm, si myslím, že takto bychom zvýšili naši důvěryhodnost důvěryhodnost a zlepšili koordinaci, demokratickou kontrolu nad zahraniční politiku politikou EU s tím, že budeme plně respektovat pozice jednotlivých institucí a práva členů svobodně se vyjadřovat a cestovat do třetích zemí kde bychom se měli vyhnout tomu, aby role výboru AFED a delegací tedy byla uzurpována jinými, často neoficiálními organizacemi, které často tam jednají a tvrdí, že eh, jednají za parlament. A závěrem chci poděkovat výboru AFET a předsedovi Brokovi za podporu tomuto projektu, jak zracionalizovat činnost delegací. Jak víte, pravidla, kterými se řídí delegace, tak se změnila. A pokud je o kvóty třeba na cestách, a já mm, já chci říct, že souhlasíme s předsedou parlamentu, panem Šulcem. My se snažíme s ním spolupracovat a spolupracovat s konferencí předsedů, tak abychom našli rozumné řešení, tak abychom mohli plnit naši činnost a vyhnout se mrhání prostředků a duplikacím. Dále i e, další tedy struktury, výbory a delegace tedy proběhly e, svojí reformou, což znamená, že o, co ví, o to více je třeba, abychom lépe spolupracovali a aby i stálí zpravodajové výboru AFET e, byly součástí našich cest do zahraničí a aby i případně výbor AFET na svých cestách opět zahrnoval do těch svých cest předsedové příslušných delegací do těch zemí, které se jich týkají. A jde o to, abychom našli co nejadekvátnější řešení pro budoucí činnost. A mm, v podstatě mm, ten fakt, že tato schůze eh, probíhá, dejme tomu na začátku legislativního období, to je toho dobrá známka. Děkuji. Thank you. Now the, the floor is uh, open to the delegation. Děkuji a nyní předsedové delegací mají slovo pan Gáler. Dvě minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Pancerimu. Já myslím, že není náhoda, že většina předsedů delegací eh, jsou buď eh, z výboru pro zahraniční věci, eh, nebo jsou ve výboru pro zahraniční obchod nebo pro rozvojové záležitosti. Protože vlastně mm, chceme vysílat jednotný signál, ale jsou tady určité obavy, že delegace si žijí vlastním životem, že nepostupují mm, koordinovaně s pozicemi parlamentu eh, či konkrétních výborů. A s tím samozřejmě mm, nemůžeme souhlasit, můžeme proti tomu něco udělat a podle mého názoru by se to mělo dít tak, že se budeme snažit, aby ti, kteří cestují, eh, také podávali zprávy ve výboru pro zahraniční věci nebo pro eh, rozvojové záležitosti a aby ty možnosti cestování se rozšířily i o takovou možnost, že mm, předseda delegace se třeba eh, nebude počítat eh, do té kvóty, že se nebude počítat také zpravodaj pro danou zemi nebo daný region a že tedy eh, z výboru pro zahraniční věci nebo pro rozvojové záležitosti eh, by cestovali další experti eh, a nebylo by to jaksi k tíži kontingentu té delegace, protože jinak se obávám, že mnoho členů delegací pak bude pouze frustrovaných, protože Eh, tu zemi či ten region budou znát pouze z písemných zdrojů a nebudou mít příležitost se do té země podívat. Děkuji. Uh, thank you, Jeffrey Van... Děkuji, Jeffrey van Orden, dvě minuty. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já předsedám delegaci z Indii. A co bych chtěl říct, je, to se týká té nepružnosti, pokud jde o načasování návštěv a zbytečné administrativní byrokratické překážky, když jde o souhlasování eh, těchto mm, aktivit. To je prostě eh, zlý sen. I polovina eh, harmonogramu nebyla odsouhlasena do 15. ledna až mm, tedy minulého týdne. A já bych řekl, to již tehdy bylo příliš pozdě, abychom mohli dobře se zorganizovat třeba do, pokud jde o návštěvy v Tyrkisovém týdnu v únoru, takže to znamená větší flexibilitu. Někdy tady jsou dobré eh, třeba důvody, proč není vhodné, aby cesta proběhla v tom Tyrkisovém týdnu, například eh, v tom únorovém týdnu, Mm, protože tam zrovna nezasedá indický parlament. Takže my jsme požádali o výjimku. A zdá se, že to je všechno velký problém. Systém s tím zápasí. A takže potřebujeme nějaký zrychlený systém, tak abychom mohli rychle přijímat do rozhodnutí a méně byrokratických překážek. Já to nechápu, to je žlý sen. Proč musí konference předsedů souhlasit s těmito návštěvami? samozřejmě i přece předem eh, ten princip je odsouhlasen a pokud nutné, tak potom se bude rozhodovat eh, případ od případu, ale rychle, bez toho, aniž by všechno muselo procházet celou to parlamentní byrokratickou hierarchii. Děkuji. Děkuji. Hans van Pálen. Thank you, chair. I was... Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl předsedou já jsem ta předseda delegací tedy pro Jižní Afriku a souhlasím s Van Ordenem a Gálerem. A to, že bychom neměli mm, to s tou organizací přehánět, především když chceme být souladu s názorem parlamentu, tak většinou v parlamentu vždycky je většina a menšina. A takže jde o to, aby delegace měly přidanou hodnotu. A ta přidaná hodnota je v tom, že se setkáváme s kolegy, tedy z Parlamentu, z jiných zemí, které zveme sem a jezdíme je také navštěvovat. Takže pokud všechno se s tou organizací přehání, to znamená, že se říká, tady na to musí být jedno stanovisko, no ne, mm, samozřejmě. Mm, tady přece nám jde o to, abychom se mohli osobně scházet. Pokud to nejde, tak bychom neměli mít žádné delegace. A když jsme se rozhodli, že budeme mít delegace, tak by měli být flexibilní. Máme zde 751 poslanců. To znamená, že bychom měli cestovat i mimo Tyrkisové týdny. A i když budeme cestovat i mimo Tyrkisové týdny, tak pořád tady bude dost poslanců na schůze zde. Flexibilita. Ano, je dobré, aby zpravodaj či stínový zpravodaj cestoval s námi do té dané země. To je dobré. A nemělo by to. Ale samozřejmě jít na úkor těch přidělených míst a předseda by tam měl cestovat jako předseda delegace a ne jako zástupce nějaké parlamentní frakce. A to lze dělat podle nových pravidel, ale jak říkám, flexibilita, flexibilita, flexibilita. Děkuji, pan Howitt čekuji. Já nejsem předseda delegace. Já myslím, že je dobré, aby ta diskuze byla vyvážená. Já jsem členem delegací a já souhlasím s tím, co řekl pan Van Orden. Některé ty byrokratické překážky hmm, jsou těžko pochopitelné. Samozřejmě je třeba dávat pozor na vynakládání peněz, to je pravda, ale nicméně návštěvy, které probíhají ve třetích zemích, tak ty mají často největší dopad a nejvíce zviditelňují Evropský parlament. Takže bychom neměli dělat nějaké velké obstrukce. Pan, pan, pan Gáler, to, že členové výboru by se měli doplňovat eh, k té misi členů delegací podle jejich know-how a tak dále, takže nad tím je třeba se zam, e, zamyslet. My jsme o tom hovořili s panem Pancerem minulý týden. Já, když jsem třeba byl e, zpravodajem pro Makedonii, tak já jsem spolupracoval, výborně se spolupracoval se společným parlamentním výborem. To je důležité přece i pro všechny zpravodaje. Když jsem byl ve výboru pro lidská práva, tak mm, podvýbor vždycky před nějakými cestami dělal slyšení a to fungovalo také velice dobře, takže to bych také chtěl zde navrhovat. A mm, delegace hrají důležitou roli mm, v tom, že podporují a posilují demokratickou eh, demokracii, parlamentní demokracii. Mm, ty slabiny někdy členové delegací eh, mají tedy eh, jsou eh, často tedy omezeni, pokud jde o složení, třeba když tedy jde někam do eh, tedy eh, do, do Makedonie nebo někam tam, tak tam jsou řečtí kolegové, bulharští kolegové a podobně. Takže bychom měli více tam respektovat tu šíři toho zastoupení. Přece jsme, chceme, aby ty delegace byly panevropské. A samozřejmě to je velice důležité právě ze eh, role předsedy, aby tam zajistil vždycky to plnohodnotné evropské zastoupení. třeba mm, když mm, eh, důležité je vždycky, abychom předem si obstarali také eh, všechny informace, protože to potom může frustrující. A potom musí existovat tedy nějaký follow-up, nějaká doporučení a podobně tedy tak abychom ukázali, že ta hodnota byla užitečná, že měla svoji hodnotu. A naše delegace tedy by měly mít veškerou podporu, aby se ukázalo, že jsou efektivní. Uh, thank you, Mrs. Lambert. Děkuji, paní Lambert. Uh, thank you, President, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost, eh, že jste nás pozvali já jsem předsedkyní delegace pro vztahy se šesti zeměmi Jižní Asie a tato otázka, jak tedy e, e, to zapadá do parlamentní činnosti, to je důležité. Jenom dovolte poznámku k byrokracii a mm, konference předsedů naše politické skupiny e, to v podstatě určili, takže když tak se musíme obrátit na ně a samozřejmě zde je mnoho těch delegací, které hodně cestují a v nedávné době hodně do Spojených států a i výbory, oficiální delegace a další orgány cestují a tudíž nakonec je to téměř kakofonie hlasů, která je vysílána z Evropské unie a není to jasné. Takže nám jde o to, abychom hovořili jasně jaká, o tom, jaká je pozice EU, jaké mají být vztahy se třetími zeměmi. A mm, často to je tedy takové vakuum, to tam chybí. Také bych chtěla položit otázku o tom, jak AFED konsultuje tyto delegace. Když AFED cestuje, To by mě zajímalo. A to dimenze by mě taky zajímala. A teď prostor pro delegace, aby mohli pěkně předkládat zprávy o těchto cestách. To je také důležité. A to tady chybí zatím. To chybělo v minulých letech. A větší flexibilita v tom způsobu, jak my fungujeme. Třeba v minulém funkčním období nám bylo řečeno, že naše delegace nemůže dostat zprávu z pozorovací volební mise a jedně přes Afet to lze získat. A nakonec jsme museli čekat dny, než jsme ji dostali. A, takže koordinace se musí také vyřešit. A teď pokud jde o e, e, čas na cesty, toho je teď méně, když se podíváme na důvody, tak jsou neopodstatněné a jsme omezeni pouze na cestě do hlavních měst a nemůžeme jezdit ani, ani jinam, tedy abychom viděli, co se děje jinde. Děkuji. Pan Kukan. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Já zodpovídám za zprávu o přeskumu politiky sousedství. Tato politika Tady tato zpráva má být komplexní a ucelená. A já chci při jejím vypracovávání využít veškeré vaše zkušenosti. Dovolte mi říci, že hodlám kontaktovat předsedy delegací, jejichž země spadají do této geografické kategorie. Rád bych vás požádal o co nejtěsnější spolupráci protože se chci eh, připravovat zodpovědným způsobem a chci také zmínit, že konference jako Jerevan, UNESCO by mohly sloužit velice důležitým zdrojem informací a poznatků. Takže chci jenom oznámit a požádat vás o spolupráci. Děkuji, pana Sis. Děkuji vám. zahraniční politika, eh, já neříkám, že by měla být eh, dána, eh, odebrána mm, poslancům, ale musí být flexibilní, musí Eh, víc flexibilní, zejména když eh, se ujímají témat, která se týkají několika zemí. Určitě by bylo dobré eh, vždy brát na vědomí více stanovisek. Jde samozřejmě o to, že musíme zastupovat pozici Evropské unie. Evropská unie je sama o sobě již dostatečně komplexní. To vidíme, když se snažíme dosáhnout schody na nějakém tématu, což není vždycky snadné. A, ale zahraniční politika je velmi různorodá, takže já si myslím, že jakékoliv restrikce tady um, nejsou dobré. A vlastně já bych měla jednu otázku k Mercosuru. Ta se týká pěti zemí od Venezuely až po Argentinu v Jižní Americe. A teď je tady časové omezení, eh, které bylo uloženo těmto návrha, eh, návštěvám. Eh, letos máme navštívit Paraguay a Uruguay a na základě toho omezení máme jeden den na cestu. Tam to je 13 hodin, potřebujeme ze severní Evropy dokonce více nežli 15 hodin. Máme tři dny pracovní a jeden den na cestu zpátky a za tři dny prostě není možné navštívit dvě země, jako je Paraguay a Uruguay. Takže Eh, nemluví zrovna o respektu vůči těm zemím. Eh, když eh, bychom navštívili jenom jednu zemi, Paraguay, tak to samozřejmě také není dobré pro tu návštěvy, protože a ani finančně to není dobré, protože pak musíme navštívit další zemi, zvlášť Paraguay třeba. Takže to je otázka, která se teď týká Latinské Ameriky a myslím si, že podobné je to i v jiných oblastech. Děkuji. Děkuji, Mrs. Grill. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci navázat na to, co bylo řečeno o nedostatku flexibility, o tom, jak ta nová pravidla jsou restriktivní. Musíme si uvědomit, že některé země, které řešíme jako delegace, jsou skoro jako kontinenty, takže možnost nenavštívit regionální aktéry, regionální subjekty je v tomto případě vážným problémem. A myslím si, že ta pravidla, která byla představena, je potřeba přepracovat. K čemu má delegace někam jet? když se bude moci sejít jen s několika málo subjekty v daném státě. Proto eh, podporuji to, co eh, bylo řečeno. Další otázkou je to, když eh, vedeme nějaké diskuze tady v parlamentu. Já vím, že když mám nějakou zprávu, zpravodaj musí konzultovat delegace. Tato situace však neplatí u jiných problémů, které se vyskytují čas od času. Ale já si myslím, že by se měla vždycky, když se na něco upozorní na plenárním zasedání, vždycky by se mělo diskutovat s danou delegací, protože to může mít dopady na práci této delegace a to obzvlášť v případě, že se chystá návštěva eh, dané země v příštích dnech či týdnech. Takže bych chtěla rozšířit tyto Eh, dis, situace, tyto diskuze eh, předtím, než se určitá věc dostane na plenární zasedání. Děkuji. Pokud se nemýlím, tak jsme vyčerpali seznam řečníků z předsedy delegací. By bylo dobré, abych dal slovo také panu Panceriho, Pancerimu, tedy aby mohl schrnout. den, já chci všem poděkovat. Jednou provždy si to musíme osvětlit. Já mm, mm, jsem se ocitl v situaci, kdy ta pravidla již byla daná, definována v minulém funkčním období. Já jsem je nenapsal. A e, pan předseda Kašman, myslím tehdy, mm, ano, za něj to bylo, a mm, ta pravidla, která jsou striktnější, ta definovaly politické skupiny. Takže by bylo mm, užitečné teď tedy vést nějaké takové lobby a aby všechny eh, frakce tedy eh, se do toho zapojily. A i nejenom výbory, ale i se to týká přece politických skupin. Ještě bych chtěl zdůraznit, že nový fakt je, že vlastně poprvé tady Teď se scházíme e, v politickém orgánu, tedy ve výboru AFET, což dává naší práci politický smysl. A mm, takže mm, to je něco jiného ve srovnání s minulostí. Já samozřejmě vždycky budu chránit výsady delegací, ale proto potřebuji spolupracovat s hlavním výborem, ale ještě zde máme výbor INTA a DV, ale hlavní výbor je AFET a je třeba společně řešit problémy. Zdůrazním z nich tři. První problém, to je ta restrikce. A leda, že to nebude potvrzeno, ale já osobně eh, se zúčastním konference předsedů a tam budu prosazovat kauzu delegací, především pokud jde o ty kvóty, o kterých jsme mluvili, pokud jde o e, ten čas mm, mm, cest a pokud jde o ty sloty těch schůzí. Třeba já e, teď e, třeba ve čtvrtek odpoledne se má sejít delegace Magrebu, to asi bude dost problematické, pokud je účast poslanců. Takže je třeba zrevidovat toto, nalézt rozumné řešení, Mm, tak abychom reagovali na očekávání a požadavky předsedů různých delegací. A další. Logistická koordinace. Tady jsme i ve Štrasburku jsme diskutovali o tom eh, v době, kdy se definoval harmonogram, takže nakonec eh, myslím si, že eh, šest delegací v průběhu snad měsíce nebo šesti týdnů bylo v Washingtonu. No to je, to je velice špatné pro eh, důvěryhodnost našeho parlamentu. Šest delegací eh, eh, tedy jede do Washingtonu, kde se sejdou se stejnými partnery v průběhu jednoho měsíce, no to budeme směšní, tak to přece musíme se skoordinovat i logisticky. A nakonec také i potřebujeme se politicky koordinovat. No, v tomto já zcela souhlasím s tím, co řekl Howitt. Zahraniční politika, tam se nedá improvizovat. Je nutné znát kontext, je nutné vystupovat koherentně, v souladu s tím, co již bylo přijato ve výboru AFET a vůbec v Evropském parlamentu na plenárním zasedání. A je třeba se politicky koordinovat. To neznamená nějak omezovat činnost delegace. Ne, znamená to, aby eh, ta činnost delegace tedy eh, jak si potom eh, byla důvěryhodná a mohla být reflektována i jinými orgány. Dále, pokud jde o dohodu s AFETem, a nástroje spolupráce. Ty musíme definovat. Je třeba mm, zavést určité automatické nástroje, jak jsme řekli dopoledne, přítomnost zpravodajů, přítomnost předsedu delegací, eh, recipročně tedy, a není třeba eh, eh, vytvořit novou byrokracii, to ne. Je třeba se snažit inovovat naši činnost, jak řekl Kukan. Ten řekl, že musíme zajistit co nejširší participaci, tedy taková inovace, eh, to znamená zapojovat se více do činnosti výboru a afetu. A především je třeba i inovovat způsoby, jak diskutujeme v rámci delegací, uvnitř delegací. Například pokud jde o AFET, třeba otázka Afriky ve všech těch aspektech. Zde eh, musíme diskutovat třeba o silné přítomnosti Číny v Africe. To znamená, do toho se musí zapojit delegace pro Čínu a potom delegace, které mají na starosti země Afriky, protože to je velice delikátní téma. A, mm, a nebo další delikátní téma jako lidská práva. Takže to je inovace, kterou je třeba realizovat. A já jsem velice rád, že jsme začali s touto společnou schůzí předsedu delegací s výborem AFET. Já si myslím, že v tom bychom měli pokračovat bez byrokracie, bez nadbytečné byrokracie a aby to bylo co nejvíce zacílené konkrétně. Děkuji. Sorry. Děkuji vám, pane Vanceny. To je konec dnešního dopoledního zasedání. Děkuji všem kolegům a znovu zahájíme ve tři hodiny.